Vážení kolegové, budeme začínat, prosím. Máte před sebou návrh pořadu jednání. Jste všichni spokojeni s tímto návrhem? Můžeme ho schválit? Děkuji. Schválení zápisu ze schůze 24. až 26. ledna. Můžeme schválit tento zápis? Ano, děkuji. Než se pustím do dalšího bodu, tak eh, mám jednu informaci, která se týká bodu 3. Chci přivítat delegaci švédského parlamentu a sice z dopravního výboru švédského parlamentu. Eh, tato delegace navštívila Brusel a my je tady velice srdečně vítáme. Jsme velmi rádi, že jsou mezi námi a Věřím, že do budoucna s vámi budeme velmi plodně spolupracovat. Sedí tato delegace vzadu v sálu, prosím, ještě jednou srdečně vítejte. Další bod. Oznámení eh, pozice rady. Já bych vám chtěl říci oficiálně, že eh, pokud jde o spoplatnění velmi těžkých vozidel na používání eh, infrastruktury 17. Oznámil předseda parlamentu, že podle pravidla číslo 61.1 je eh, přistoupeno ke směrnici o spoplatnění těžkých vozidel. Dostali jsme tedy tuto eh, směrnici z Rady a eh, budeme ji dále zpracovávat, včetně vyjádření pozice výboru. Parlament má k dispozici čas, který běží od 18. února po příslušně stanovenou dobu. Takže prosím, všichni si tuto skutečnost uvědomte. Další bod na programu je hlasování. Máme patero hlasování. Prosím, máte, eh, máte hlasovací kartičky? Chybí někomu hlasovací kartička? Ano, Eva má, tedy leprično nemá hlasovací kartičku. Ano, takže já uh, si tě přiřadím vždycky ke skupině S a D. Uh, prosím, jakmile budeme mít hlasování, tak to, tak to započítáme. Začínáme hned? Ne, já vám řeknu, já vám řeknu, kdy budeme hlasovat. Tak. Uh, Za prvé je zpráva pana Zásady, eh, návrh doporučení k rozhodnutí rady, které se týká uzavření protokolu, kterým se mění dohoda mezi Evropským společenstvím a jejími členskými státy a spojenými státy americkými. Začínáme eh, pozměňovacím návrhem paní Lichtenbergerové. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Zamítnuto. Dále pozměňovací návrh číslo jedna. zpravodaj. Ten týž text jako text paní Meissner. Hlasujeme tedy o obojím současně. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Přijato. Konečné hlasování eh, jmenovité. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. 22 hlasů, 23 hlasů pro a 3 proti, žádné zdržení. Takže přijato. Blahopřeji eh, panu Zásadovi. Další návrh eh, rozhodnutí Rady o dohodě mezi Evropským společenstvím a Kanadou. Paní Tykau Žádný pozměňovací návrh, čili rovnou závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 25, 26, 27, čili dohromady 27 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Přijato, blahopřeji paní Tykau. Dále, eh, paní Rike. Eh, dohoda mezi Evropským společenstvím a Větnamskou socialistickou republikou. Konečné hlasování. Eh, hlasování zahajujeme. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. 26 plus 21, 27 pro je to schváleno. Další je eh, zpráva UGIAS. Návrh stanoviska o udělení absolutoria pro Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost za rok 2009. Jeden pozměňovací návrh od samotného navrhovatele. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. 25 pro, 1 proti, přijato, blahopřeji panu Udžiasovi. Eva byla také pro, to bylo přičteno, ano. Za druhé od pana Udžiase. Evropská agentura pro bezpečnost letectví. Jeden pozměňovací návrh od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Konečné hlasování zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. 22 pro, 4 proti, eh, plus přičteme paní Lichtenberger, nikdo se nezdržel, přijato. Opět blahopřeji zpravodaji či navrhovateli. Další stále pan Ujias udělení absolutoria pro Evropskou agenturu pro železnice za rok 2009. Tady je pozněvací návrh číslo 1, pan Van Dalen. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh číslo 2 od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozněvací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 4. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme si pozměňovací návrh číslo 5. Prosím, zahajuji hlasování. Ano, paní Lichtenbergová je proti. Všichni hlasovali, končíme hlasování. 12 pro, 13 proti, takže vlastně 14, přičteme jeden, takže to. 6, Van Dalen, kdo je pro? Kdo se proti, kdo se zdržel? Myslím, že je to schváleno, ale ověříme to. Zahajuji hlasování k návrhu číslo 6. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 16 pro, 10 proti, schváleno. Číslo 7, Vandálen. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. 23 pro, um, jeden proti, tři se zdrželi. Schváleno. Další. Stále pan Ujias Společný podnik Cezár. Udělení absolutoria za rok 2009. Jeden pozměňovací návrh od navrhovatele. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 26 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel schváleno. Blahopřeji pane Udžijasovi za všechny tyto zprávy, eh, které se týkaly absolutorií eh, několika agentur. Další je návrh stanoviska Absolutorium Souhrný rozpočet EU za rok 2009 oddíl 3 komise. Pan Groš. Navrhovat, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme to. Zdá se mi to zamítnuto. Zahajuji hlasování na ověření pozměňovacího návrhu 1. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 10 pro, 16 proti, 1 se zdržel, zamítnuto. Dále eh, odstavec 4. Máme tady oddělené hlasování, které žádá skupina ALDE. Eh, týká se to druhého řádku, který nahrazuje slovo notes slovem regrets. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. E, návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7, 6 a 7 byly staženy. Takže se dostáváme ke konečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Eva byla pro. 25 pro, jeden proti, jeden se zdržel. Schváleno, blahopřeji panu Grošovi. A dostáváme se k dalšímu bodu na programu jednání. Pán Fidanza a jeho zpráva týkající se cestovního ruchu v Evropě. Pan Fidanza má slovo. Grazie, presidente. Bene, dunque, dopo il... Eh, lo... Děkuji vám, pane předsedající. Po té výměně názoru po zasedání našeho výboru na začátku září jsme měli možnost potom dále pokračovat. A zabývali jsme se touto zprávou a jak vidíte, tato zpráva před je zprávou nesmírně důležitou. Jedná se o definice, o novou definici nové strategie a sice důvod, tam jde o to, že se zde otvírá nová kompetence Evropské unie. A tato kompetence byla nyní tedy zavedena a komise pak bezprostředně zahájila první kroky pod vedením viceprezidenta Tajanyho. Já nevím, zda se to všichni sledovali, ale souvisí to také s deklarací z Dapidu z roku 2000, z června. A potom byl potom komise předložila text sdělení, kde se předkladalo 21 opatření komise pro rozvoj eh, cestovního ruchu v rámci Evropské unie. A poté v rámci belgického předsednictví Rada přijala usnesení, která jsou velice důležité, protože za prvé cestovní ruch byl definován jako jedna z priorit evropského, evropského ekonomického rozvoje Evropy a v říjnu předchozího roku potom toto bylo přijato a komise pak připravila první návrh pro prováděcí plán k tomuto sdělení. A tam se právě předpokládá o nich na 20 opatření v rámci pracovního plánu. A nyní ve výboru na začátku prosince jsme měli výměnu názorů a spolupracovali jsme se s pravodajem. Bylo to velice, důlež, bylo to velice dobré a pozitivní klima a ve všech bodech jsme dospěli ke schodě a také bylo poukázáno na stanovisko, které přišlo také z pěti dalších výborů k tomuto textu komise. Jedná se o ITA, KULT, AG, inko a REGI. Tedy byly ty jiné výbory, které se k tomu vyjadřují, respektive které se chystají k tomu, že se vyjádří. A nyní k tomu textu, který jsem předložil. Chystal jsem se v zásadě také ve dvou směrech. Za prvé identifikování priorit a potom šlo o zcela jasnou cestu k těm okoněm 20 přes eh, opatřením a mu plánu. A na druhé straně jsem chtěl také se osvět, zabývat také některými aspekty, které nejsou obsaženy v textu komise a z části, které také bezprostředně se netýkají kompetencí viceprezidenta Tajaného, který, který, který je odpovědný právě pro konkurenci a pro hospodářskou soutěž a cestovní ruch. Tedy jde o to, že existují des, finance turistického cestovního ruchu a my bychom chtěli toto privilegium zachovat. A z tohoto důvodu jsme se dohodli uvést, zpracovat zde ve dvou základních směrem. Jednak se jedná o atraktivitu, to znamená, že musíme tak musíme otevírat a zajovat nové trhy, které se objevují a které také představují velký potenciál. My aby přilákali a pojmo, pojali miliony nových turistů. A k tomu je třeba zapotřebí také jednat s těmi tovými zeměmi, kde tento potenciál je, aby také je třeba jedna země, aby lidé chodili do, a cestovali do těchto destinací. Je třeba tedy v této oblasti investovat do cestovní ruku tak, aby turismus byl viditelný a aby Evropa jako destinace cestovního ruchu ta musí být přepracována, musí být dále rozvíjena. Prostě jde o to, abychom všechno toto, všechny ty možnosti, které máme, abychom to všechno stavili do jedné věci, tak aby celá Evropa se stala destinací turistiky mezi jednotlivými regiony, mezi jednotlivými státy a také mnohdy v rámci jednoho samotného regionu. Dále se potom jedná o spolupráci mezi jednotlivými oblastmi a tady bychom se měli podívat na to, že noví potenciální turisté, kteří přicházejí do Evropy, tak ty by měli mít možnost aby byly přitahovány jednotlivými regiony, regiony a jednotlivými zeměmi, tak, aby zde mohly cestovat. To znamená, je, to je věc, kterou třeba dále rozpracovat. To souvisí to s dalšími makroekonomickými tématy, které je třeba, které třeba rozvíjet, jako je trvalá udržitelnost turistiky a tak dále. A stejně tak se jedná o vlivy sezónní. To jsou všechno věci, které mají negativní vlivy a my musíme prodloužit naše turistické sezony, tak abychom připravili i další turistické lokality, protože některé pracují pouze po pár měsíců a to, je potom, to má potom negativní dopady. Tedy jde o to, abychom tyto turistické sezony prodloužili a potom, co se týče životního prostředí, tak tady je také třeba dělat velmi mnoho, ale stejně tak to souvisí se sociálními a socioekonomickými aspekty, na kterých je třeba pracovat a stejně tak je třeba zvyšovat mobilitu, vzájemnou souhru mezi cestovním rukem a dopravně možnostmi. Tady je třeba prostě vypracovat nové strategie a to je všechno pravda, ale pokud skutečně lidé nebudou také mobilní na našem území, tak v takovém případě nebudeme moci této velké výzvě dostat. A potom je tady ještě jedno další téma, to a sice zdanění v oblasti turistiky. Tady se jedná jednak o národní zájmy, velice často jsou zde rozporuplné názor, požadavky, A my se poprvé zabíráme, my poprvé v tuto chvíli bychom chtěli turistiku vést pod evropskou vlékou. Chtěli bychom ob, objevovat nové niky na trhu, obě nové možnosti, nové potenciály a v opačném případě totiž budeme se vystaveni, vystavovat nebezpečí, že budeme spotřebovávat zdroje pro realizaci této strategie, ale přitom bude také docházet ke zkreslování hospodářské soutěže v rámci Evropské unie, přičemž bude jenom několik málo těch, kteří budou moci využívat oné nové, oné nové dynamiku. To je věc, kterou je třeba mít na zřeteli. Musíme tedy dbát na to, aby nedocházelo k novým nerovnostem mezi regiony v rámci Evropské unie. Přirozeně jsem připraven také přijmout příspěvky svých kolegů. Jde to o téma viditelnosti Evropy, zviditelní Evropy. Byl tady jeden návrh od komisaře Tajanyho a sice, že by měl existovat znak kvality, evropský znak kvality nebo známka kvality, které by byly uděleny těm novým trhům, které jsou nyní otevírány. A tady bychom chtěli používat více jednoho nástroje, a sice, sice www.visiteurope.com a s, to bude spravováno ITC, tedy Evropskou komisí pro cestovní ruch a jednotlivými turistickými svazy. Potom je tady ještě jedno velice důležité téma v souvislosti s novými trhy, Asi za to je otázka víz. Tady samozřejmě nejedná pouze o kompetence pouze našeho výroba Evropské komise, nebož se jedná o velice centrální téma, především právě s ohledem na ty prahové země, na nové země, které se nyní mohou dostat na trh a tady existují nejrůznější způsoby zakáz, zacházení lhůt pro poskyto vystavování lhůt a poplatků za to. Tady je třeba zapracovat v této oblasti tak, aby turisté a cestovní kanceláře, aby ti měli větší jistoty. To je to, co jsem měl na zřeteli, Oček, byl bych rád, kdybych od vás všech dostal velké příspěvky, jednak týkající se onoho, oné pečeti jakosti nebo znaku kvality, známky kvality. To se osvědčilo. Ale už také zpravodaj řekl, že je třeba, zase, že nemůžeme očekávat, aby zde vznikalo těch pečetí příliš mnoho. Ty by neměly růst jako houby po dešti, tak jak je to v současnosti, protože každá země má svou, svou vlastní známku jakosti a v jednotlivých regionech a oblastech se to používá. Také tam to bývá podporováno, takovéto pečetě jakosti. Znamená to tedy, že na jedné straně máme větší rozmanitost takovýchto pečetí jakosti, ale na druhé straně ta jakost potom sama je, zůstává ostříhávána. A to je věc, která by potom poškodila jak e, subjektům podnikajícím v turistice, tak i turistům samotným. To znamená, musíme tedy mít určitá pevná kritéria kvalita v rámci Evropy. A během několika let bychom zde, během několika let bychom zde měli vytvořit určitý kvalitativní rámec, který by byl rozhodující pro infrastruktura, pro infrastrukturu, pro infrastrukturu turistiky, tak, aby existovala srovnatelná úroveň. A o to bychom také měli usilovat v souvislosti s bezpečností pro turisty. Dále, systém klasifikování klasifikace hotelů, to je také otevřená otázka už po mnoho let. Zde v textu jsme potvrdili, že bychom chtěli učinit kroky k tomu, abychom dosáhli harmonizace systému hvězdiček v hotelnictví a dále se hovoří o zkušenosti, že v některých členských státech vidíme velice pozitivní zkušenosti například co, to, co se týče právě systému klasifikace. A nyní jde o to podporovat harmonizaci úrovně kvality, tak, aby došlo k harmonizaci celého systému hvězdičkového označení. Tak, aby existoval systém, který, se kterým všichni zacházejí stejným způsobem, tak, abychom věděli, že tolik a tolik hvězdiček znamená takové a takové služby a aby toto platilo od Sicílie až po Finsko. Potom zde máme ještě dvě další velká témata, která jsou nesmírně důležitá, také v souvislosti s aplikací strategie EU 2020, a sice profesní vzdělávání a na jedné straně a nové technologie na straně druhé. Tady jsme odkázáni na to, že musíme organizovat kurzy týkající se cestovního ruku, přičemž se zde jedná nejenom o školení personálu, personálu, který má bezprostřední kontakt se zákazníky, to znamená barman, kuchař a lidé na recepci. Nejde pouze o to totiž, jde o to, aby pokud možno zde vznik, aby se zde přihlíželo k novým technologiím a musíme se také zamýšlet nad novými technologiemi. Cestovní ruch se v současné době nesmírně rozvíjí a Tedy máme zde co dočinění s turistikou a jeden každotlivý turista sám o sobě si může sám na internetu vyhledat něco, může si vyhledat své dopravní prostředky, nejrůznější nabídky, podívá se na to, jaké podívat se na to, jaké nabídky zde jsou. A jde o to, aby středostavové aby střední stav turistické, v oblasti cestovního roku zde také byly do tohoto zahrnuty a aby se tím rozšířila paleta oné nabídky a to má být zahrnuto do systému nových technologií tak, aby, i ty, aby tento střední stav zůstal nadále konkurenceschopný. Komise zde myslela na to, že vlastně by měla být vytvořena evropská platforma jako IKT, tedy platforma pro cestovní ruch, což je velice důležitá iniciativa, kterou bychom měli podpořit, protože tady se jedn, tady existuje ještě velká mezera, kterou je třeba zaplnit. Na jedné straně se zabýváme tím, že tady existuje určitá propast, kterou je třeba uzavřít. A nyní k o něm jednotlivým oblastkem cestovního ruchu. A potom se také dostanu ještě k závěrům, ale v textu jste se to možná už mohli přečíst. Je tady celkem detailní seznam, ale s vašimi příspěvky a s pozměňovacími, pozměňovacími návrhy je možné vše toto rozšířit. Ono totiž nestačí, abychom ekologický cestovní ruch a e, koupací turismus, horský turismus a tak dále rozvíjet. To je důležité, ale nejde jenom pouze o to. Jde o to, abychom využili všech těchto prací k tomu, abychom také dbali velice přesně na to, jak tyto jednotlivé jednotlivé oblasti se dále mohou rozvíjet a také, abychom objevovali nové niky na trhu, které dosud objeveny nejsou. A potom další otázka, to je financování. A poté se budete moci také sami hlasit o slovo. Zajisté jste registrovali, že perspektivy rozpočtu v současné době že se zde předpokládají rozpočty pro, turist, pro projekty pro turistiku, ale jsou to velice těsné programy, jsou to rozpočty, které jsou velice chudé, jsou umístěny různě v kohezním formu, ve strukturním fondu a v dalších fondech. A nyní je tedy třeba vyhledávat, jak tyto projekty, tyto prostředky učinit transparentnějšími tak, aby byly všechny, dejme to pouze ve strukturním fondu. A na druhé straně musíme také usilovat o tom ve spolupráci také s dalšími orgány, aby některé projekty také byly vybaveny a podporovány specifickými fondy a prostředky můžeme rozvíjet nejrůznější strategie pro cestovní ruch, ale nic nejde zadarmo, nic nejde za nulové náklady, dokonce ani výměna zkušeností, výměna dobrý praxe. Všechno toto je třeba provádět, ale je k tomu zapotřebí také zdrojů. Tedy všechny politické frakce se zasazují za to, že třeba podporovat cestovní ruch a v tom případě by se také měli zastavit na to, aby k tomu existovala finanční vybavenost. Děkuji, pane Fidanza. A nyní mluvčí jednotlivých politických skupin. Nejdříve socialisté a demokraté, pan Danelis. Děkuji, pane předsedo. E, tento průmysl turistického ruchu prožívá změnu nejen na základě hospodářské a ekonomické krize, e, se nachází ve změněné situaci a musí reagovat e, na to, aby v lokálním měřítku zajistili přežití, pracovní místa, aby bylo možné obstát i do budoucna. Je třeba to politicky koordinovat, harmonizovat a kvalitativně zhodnotit. Různorodost, kulturní různorodost a pestrost Evropy vede k tomu, že je možné rozvinout tady všechny druhy turistického ruchu. Mělo by se postupovat efektivně, aby nedocházelo k roztříštěnosti, protože jsou tu regiony, které je třeba uvést do lepší kvality. A pokud jde o cestovní ruch a příslušný průmysl, tak i ten přispívá k trvale udržitelnému rozvoji. A zpráva identifikuje jednotlivé oblasti velmi dobře a bylo by asi dobré, kdybychom v této první zprávě parlamentu k cestovnímu ruchu se zmínili také o evropské politice, Jde o to, aby těch 21 opatření, o kterých se ve sdělení hovoří, sebou neslo také konkrétní akční plán s časovým harmonogramem, tak abychom mohli lépe spoluprat mezi evropskými, národními a lokálními úřady a orgány, tak aby bylo možné, tak jak to komise navrhla, ta opatření zrealizovat. Jde o to, abychom měli také konkrétně uvedené nástroje pro tuto strategii. Pokud jde o kvalitativní zhodnocení, a obnovu evropského cestovního ruchu a příslušných produktů, tam si myslím, by bylo dobré zavést nové zásady, jako například zásada toho, že se bude spolupracovat i nadregionálně a je to také otázka vzájemného doplňování se. Znamená to vypracovat společné plány na základě eh, geografických kritérií, vypracovat modely pro cestovní ruch, tak, aby bylo možné definovat konkrétní turistické služby eh, ať jde o regiony, které sousedí přímo či ne. Myslíme si také, že je třeba, aby byla spolupráce mezi regiony, které spolu sousedí, ale je také možné, aby na základě eh, aby spolupráce probíhala i na základě společných tematických eh, bodů. Pokud jde o evropskou politiku cestovního ruchu, tam jde o toto. Je to otázka lepší konkurenceschopnosti, ehm, země i regiony si navzájem konkurují a to je překážka v holistickém eh, přístupu k této evropské politice cestovního ruchu. Pak tu máme také konkurenci mezi Evropou a třetími státy. S ohledem na současnou hospodářskou krizi je nezbytně nutné, abychom rozvinuli ty regiony, které zatím nejsou rozvinuté dostatečně. A proto je třeba, aby v Evropské unii byla vyvážená dělba mezi jednotlivými regiony, tak aby hospodářské, sociální a další cíle byly dosaženy. A za třetí je také nutné, aby regionální a lokální orgány se zapojily do změny tohoto trhu. Děkuji další mluvčí. Je to historický moment, historická příležitost, kterou tady máme. Uh, Eh, je to založeno na tom, že Lisabonská smlouva hovoří o cestovním ruchu jako o odpovědnosti nebo kompetenci Evropského parlamentu. Váš eh, předchůdce, pan Kosta, pane Simsne, už připravil text, který byl předložen a to byla solidní základna pro práci, ve které teď pokračujeme. Ve spolupráci se všemi zpravodaji s kolegou Fidancou, se Stavrosem. My všichni jsme se shodli na tom, že cestovní ruch může být nástrojem a bude nástrojem pro rozvoj turistiky a celé této ekonomiky v Evropě. 5 přímého HDP generuje cestovní ruch, další k tomu přistupují a v tomto sektoru pracuje 10 občanů, kteří eh, vykonávají zaměstnání v Evropě. Ale ten význam musí být ještě větší, protože v Evropě vidíme, že ekonomika se zpomaluje, průmysl přechází s výrobou na východ, zemědělství eh, je také v nepříznivé situaci, čili cestovní ruch může být skutečně nástrojem rozvoje pro další desetiletí. Hovoří se také o tom, že toto může být století cestovního ruchu pro Evropu. A to není prázdné slovo, protože strategie Evropa 2020 v té podle té má cestovní ruch všechny vlastnosti proto, aby toto mohl zvládnout. Jsou tu tři základní podmínky, které jsou splněny. Jde o inteligentní, trvale udržitelný rozvoj a inkluzivní rozvoj. A to znamená, že tady možná vůbec poprvé bude možné, aby všech 550 milionů občanů Evropské unii se spojilo a mohlo cestovat bez bariér a překážek. My chceme ten text strukturovat dobře, rozvinout ho dál. K tomu potřebujeme příspěvky všech. Nebude to jediný text, jediný prvek, ve kterém se bude hovořit o této věci. Pokud jde o první důležitý krok, bude to právě toto, aby a tento krok otevře další možnosti. Už to tu zaznělo, jde o to vyřešit také finanční problém, ale my se musíme pustit také do integrované politiky cestovního ruchu. Když hovoříme o cestovním ruchu, je to celá řada odvětví, které je třeba rozhýbat. To znamená, že je třeba vytvořit z toho systém tak, aby to mohlo růst i v jiných odvětvích, ať je to doprava a další služby. Tady musíme vytvořit prostor pro to, to, tento pohyb a to z toho potom bude moci profitovat celá ekonomika. Jde také o kulturu, o regiony, o to všechno, co na tomto kontinentu máme. Tento náš kontinent, eh, a tím se dostávám k závěru, pane předsedo, eh, uvědomme si také to, že Čína má jednu miliardu občanů. To je obrovský trh a musíme být připraveni na to, že eh, takovýto rozvoj musí být založen na trvalé udržitelnosti, tak aby nedošlo k nevratným škodám. Abychom z tohoto vytvořili skutečný nástroj pro novou Evropu. Děkuji a za zelené paní Pretels. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Chci srdečně poděkovat kolegovi Fidancovi za tento návrh zprávy. Pilně na tom pracoval a díky tomu jsme měli také otevřený kontakt. Tlumočení by vlastně by mělo fungovat. Do italštiny se určitě také tlumočí. Takže ještě jednou. Děkuji srdečně kolegu Fidancovi Zdá se, že je tu stále ještě drobný problém technický. Takže, kolega Fidanca. Určitě si to rád vyslechne, už po třetímu děkuju za práci, kterou vykonal. Zdá se, že teď už to funguje. A chci mu také poděkovat za způsob eh, té otevřené spolupráce se stínovými zpravodaji. Když jsem se minulý týden četla tu zprávu ještě jednou, tak mě přece jenom napadla otázka, zda bychom raději neměli předložit text kratší. A od kolegů už jsem slyšela také něco podobného. Je to otázka, soustředit se konkrétně na tu přidanou hodnotu, kterou Evropská unie může nabídnout v politice cestovního ruchu do budoucnosti. V této zprávě máme všechny body sdělení a myslím si, že priority parlamentu tímto určitým způsobem zneprůhledňujeme. Chtěli jsme něco jiného, chtěli jsme, aby to bylo transparentní. Já samozřejmě chápu, že ten text bude ještě delší, když tam dáme všechny pozměňovací návrhy, ale parlament už v minulosti měl různé rezoluce, které schválil k oblasti cestovního ruchu a já si myslím, že i tyto výsledky by mohly být zdrojem inspirace. Takže pane předsedo, pokud dovolíte, Ráda bych se soustředila na nejdůležitější připomínky z naší frakce, frakce zelených, a to bude také taková ta, ta hlavní nit. Kolegové už to řekli, turistika je velmi důležitý hospodářský eh, obor, ale jde také o to, abychom se na to dívali z hlediska kvality. Cestovní ruch eh, je vhodný také k tomu, aby si lidé vyměňovali své kulturní zkušenosti, svůj způsob života, aby eh, posilovali sociální soudržnost a především ta poslední, bod, ten může cestovní ruch podpořit. Pokud je o ty labels, tak na to už ostatní také upozornili. Jde o to, že v tuto chvíli je ten děj trochu rychlý a takovéto etikety či nálepky či značky, které by v budoucnu byly, by byly vhodné a rozumné pouze tehdy, kdyby byly transparentní, čili musíme se snažit o vyšší míru kontroly a současně také o možnost sankcí. Jsem přesvědčena o tom, že nejdříve budeme muset provést analýzu, pokud jde o očekávanou přidanou hodnotu té značky a teprve potom budeme moci zavádět nové na základě současných eh, osvědčených praktik bychom měli usilovat o harmonizaci těchto značek za určitých kritérií. Další důležitý bod eh, je trvalá udržitelnost a dostupnost. Tyto dva aspekty nelze vidět odděleně. A není to ani jenom pro jednu skupinu. Musíme udělat mainstreaming, musí to být integrální součást kvalitní politiky cestovního ruchu budoucnosti. Souvisí to také se změnou klimatu jednak jako původce na straně jedné, na straně druhé je to odvětví, které věci rozhýbává a vede k dalšímu rozvoji. Je to otázka například jak zmírnit opatření, těch opatření, která lze učinit pro zmírnění tohoto vývoje. A na závěr, pane předsedo, bych ráda ještě položila otázku komisi a oběma zpravodajům. V současné době nemáme zákonodárnou pravomoc, abychom požadovali ochranu práv turistů. Ale možná, že pokud bychom přesto se pustili do této iniciativy, Ehm, možná, že bychom mohli s komisí vést k této věci konstruktivní dialog. Doufám, že budeme mít i dostatek času na to, abychom projednali pozměňovací návrhy. Děkuji. Já se vám nechal trošku více času, protože eh, jste postupovala eh, způsobem, který vyžadoval trochu více času a není paní Foster jako další mluvčí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodaji. Já, když dovolíte, tak bych eh, se ještě eh, trošičku vyjádřila jiným způsobem. Tady je opravdu ještě hodně, hodně práce. Já jsem právě v oblasti dopravy a cestovního ruchu strávila vlastně celý svůj život a mohu tedy hovořit na základě své zkušenosti. Myslím, že tady eh, musíme být eh, opatrní a nevzdalovat se od eh, tohoto tématu. Tak, jak to také definuje Lisabonská smlouva, která zcela jasně říká, že jde o to pod, podporovat eh, a doplňovat akce v členských státech. To je úlohou EU. A já jsem trošku nervózní, když vidím, do jak velkých podrobností se tady eh, zachází, jako kdyby komise snad měla eh, být tour operátorem nebo nějakou velkou cestovní kanceláří a toto všechno řídit v celé Evropě. A mm, já se na to snažím dívat z té pozitivní stránky, protože je tady celá řada pozitivních bodů, když se podíváme na otázku bezpečnosti, eh, která je tady důležitá již velmi dlouhou dobu také eh, rovný přístup k cestujícím nebo tedy k občanům s omezenou pohyblivostí a celá ta otázka opatření, které mají usnadnit eh, občanům cestovat, ano, to je určitě v pořádku. Také vzájemné uznávání kvalifikace. Eh, když eh, získáte kvalifikaci v určité členské zemi, pak byste měli mít zaručeno, že můžete pracovat v dané oblasti i v jiné členské zemi. A to je opravdu velice široká oblast. My tady hovoříme o milionech lidí v celé Evropě, kteří Ehm, působí v celém tom řetězci eh, cestovního ruchu od dopravy přes hotely a, a tak dále, to je skutečně velice velké obětví a stále roste. Jednu věc tady musíme uznat. Já nemyslím, že dochází nutně k narušení hospodářské soutěže. Cestovní ruch prostě je hospodářskou soutěží. Je to otázka kvalitních hotelů, kvalitního cestování, kvalitní dopravy. Je tady konkurence vzájemných poskytovatelů. A my přece chceme mít dobré produkty. Tím směrem se chceme ubírat. Ehm, když jedete na hory, jedete lyžovat, no tak asi ne, možná nepojedete zrovna do Malagy. Eh, různé země mají různé zaměření, nabízí určitý typ eh, pobytu. To je také ta otázka volby, kterou máme jako spotřebitelé. Čili já tady nevidím nějaké velké narušení hospodářské soutěže. Je to přece otázka subsidiarity. Členské státy a i podniky musí rozhodnout, co chtějí. Musíme tady být velice opatrní, abychom nevytvořili e, situaci, kde by bylo příliš mnoho zásahů a příliš mnoho regulace. To je velice nebezpečné pro malé a střední podniky právě v oblasti cestovního ruchu. Takže já chápu řadu věcí, které tady stojí za těmi jednotlivými body, ale Tady v řadě věcí nemá vůbec komise co, co do toho um, zasahovat nebo mluvit. Buďme tedy opatrní s takovými eh, odkazy a referencemi, které jdou zcela mimo eh, rámec procesu koordinace. To by určitě neměla být věc, kterou bychom chtěli podporovat. To bych chtěla ještě jednou zdůraznit. Pak jsou tady další oblasti, Například odstavec 12 a 11. Úloha komise spolupracovat s operátory. No to přece není úlohou komise, aby spolupracovala s tour operátory, s organizátory e, zájezdů. E, přece není na komisi, aby takové věci e, dělala, aby na ně dohlížela. Dále otázka eh, vícejazyčného portálu. No, musíme si uvědomit také, kolik která věc bude stát, když to chceme eh, podporovat v rámci EU. Nesmíme zvyšovat náklady. Ano, je tady řada dobrých bodů v tom obsahu, bez zesporu. Eh, bezesporu řada pozitivních věcí v práci eh, zpravodaje, ale myslím, že některé věci je třeba trošku dát do jiného rámce z hlediska praktického přístupu a také si uvědomit, jakou úlohu eh, tady máme poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, a také otázka pravomocí členských států Široká eh, veřejnost bez zesporu chce cestovat, chce navštěvovat nejrůznější věci, ale nesmíme v tomto rámci zacházet eh, za rámec naší eh, pravomoce. Proč lidé dnes cestují? Chtějí vidět různé věci, jistě. A pak je tady otázka hospodářské soutěže, otázka nákladů, kolik to bude stát, například jet tam či onam, kolik to bude stát pro celou rodinu. A to je bez sporu ta otázka hospodářské soutěže cestovního ruchu. Čili já chci poděkovat zpravodaji, je tady řada velmi zajímavých věcí, ale ještě nás čeká velmi důležitá diskuse. Děkuji. Děkuji, předseda. A teď prosím, abyste se omezili další řečníci na tři minuty a dávám slovo nejdříve paní Ran. Pane, pane předsedající, já to vezmu velmi zkrátka. Za prvé, bych chtěl poděkovat panu Klogovi za zprávu. To je, to je zpráva, která mi velice leží na srdci, protože jsem se tím zabýval, protože působím v, ve výboru pro kulturu a tam už jsme se například zabývali otázkami účinnosti všech těch známek jakosti. Byli jsme naprosto zajedno v tom, že není možné že nepotřebujeme bezpodmínečně novou známku jakosti, pokud by nešlo skutečně o něco zvláštního, specifického pro Evropu. A velice důležité zde například zde bude podívat se na to, kdo vydává tuto pečeť jakosti a nemus... může to být i tak, aby bylo skutečně vidět, že je to záruka kvality a že to turistovi přináší něco, přináší něco zajímavého. A co je podstatné v této věci? Jaký je smysl naší práce? Musíme dát impulzy pro členské státy tak, aby ještě lépe než dosud vyřizovaly se turistické agendy a tam, kde takové nejsou, tak tam nacházet nové. Na jedné straně tedy musíme vycházet z toho obecného, z obecných směrnic, ale na druhé straně se musíme také zabývat specifickými návrhy, tak jak to také udělal pan kolega France. A já se domnívám, že právě ona vyváženost mezi směry, tedy kam to má jít, kam to musí jít, a na druhé straně příklady, jak se to má dělat, tak to by byla správná cesta, správný přístup, podle kterého bychom měli popracovat dál. Ještě pár bodů, které mi možná chybí a byla bych ráda, kdyby se tam ještě v té práci objevily, tak to by bylo zaprvé to, a už se zajisté o tom hovořilo. Bylo to důležité už z toho důvodu, že jsme v době demografických změn a to je důležité také více se orientovat na starší veřejnost, které bych se chtěla doslyšet, jak to bude. Člověk sám také stane, tak bych se chtěl dovědět, jak to bude se staršími lidmi, kteří dosud necestovali, aby i tito lidé se mohli z cestování radovat protože i to povede potom ke, strůstá, ke strůstání Evropy. Dále je to systém vzdělávání v Rakousku, tedy vzdělávání těch, kteří působí v oblasti turistiky, Domnívám se, že to je věc, která má velký smysl a je to výhodné, je to také příznivé a je to dobře přijímáno. A v neposlední řadě také to, že by věc, která mi nesmírně leží na srdci, je to, kdybychom konečně měli návrh na paušální cesty, na, na paušální turistiku, to znamená jednak turisté, ale přitom by o, o, usnadnilo život jednak turistům, ale také lidem, kteří organizují takovéto zájezdy. A domnívám se, že tady bychom mohli rozvinout také diskusy o tomto směru, tak, aby se celá diskuse posunula kousek dopředu. Děkuji vám. Děkuji. Pan de Grandes, tři minuty, prosím. Sí, gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Fidanco, za tuto zprávu a já to říkám tak trošku rituálně, ale je to vynikající a myslím, že eh, klíčové je, že je to italsky, eh, protože právě tyto eh, členské státy se v této věci mohou opírat o své velice bohaté zkušenosti a právě Itálie, podobně jako ostatně i Španělsko, jsou země, kde právě oblast cestovního ruchu je vlastně jedním z prvních hospodářských odvětví vůbec. Toto není lehká zpráva. Není to lehká zpráva, protože eh, je to vlastně nová pravomoc, která připadá eh, Evropské eh, unii. Článek 195 v Lisabonské smlouvě právě hovoří o otázce harmonizace. A my, jak řekla tady jedna kolegyně, jistě je to oblast, kde nemůžeme jít za rámec své povinnosti. Je to velice moudré ustanovení Lisabonské smlouvy, protože to je velice důležitý zdroj bohatství členských států. E, tím bohatstvím je rozmanitost, různorodost. A jde o to, aby Evropa byla ještě atraktivnější jako celek, aniž by narušila práci členských států, to znamená prezentovat právě svou zemi jako tu nejlepší destinaci pro e, cestovní ruch. Tady je politika cestovního ruchu. A v politice cestovního ruchu máme v sousedních zemích nejenom dobré přátele, ale také do jisté míry konkurenty, soupeře. A to si myslím, že je právě třeba hovořit o této věci velmi, velmi obezřetně. Taková evropská značka kvality je e, velice důležitá, ale nesmí ohrozit jiné e, značky či jiné symboly, které dávají do popředí v naše výhody, ukazují nové možnosti, abychom nepoškodili to, co tady už existuje. A proto je třeba vycházet v této zprávě z této rozmanitosti, z toho bohatství, které má Evropa a vytvořit návrh, který eh, zdůrazní úlohu Evropy jakožto eh, největší destinace cestovního ruchu na světě. Eh, jsou tady celé řady návrhů, které můžeme podpořit, i když samozřejmě předložíme ještě určité pozměňovací návrhy. Zdá se nám, že je tady Eh, důležité vyhnout se v rámci možností určitému velkému kontrastu mezi sezónou a mimo sezónou v oblasti cestovního ruchu. Eh, tady se hovoří o takzvaném sociálním cestovním rochu. To je určitě věc, která, kterou je možné prezentovat, zdůrazňovat i vyvážet. Hovořit tady o cestovním ruchu eh, seniorů, ano, to je určitě zajímavé. Hovoří se o tom, jak důležití jsou seniori. Ve Španělsku například právě nejlepší zákazníci jsou důchodci ze Spojeného království. A to je velice dobrá sociální forma, jak nabízet ehm, důchodcům, kteří mají třeba určitá omezení, nabízet jim destinace, které jsou pro ně zajímavé, v podmínkách, které jsou pro ně eh, přijatelné a přitom udržet infrastrukturu cestovního ruchu využitou i v období eh, mimo hlavní sezóny. To mně připadá, že je opravdu ve zprávě vynikající. Děkuji. Děkuji. Pan Van Dan. Děkuji vám, pane předsedající. Pane předsedající, tedy víte, každá smlouva samozřejmě má o sobě něco dobrého. A to platí také pro Lisabonskou smlouvu. Ale co se týče turistiky, tak tady se domnívám, že Lisabonská smršku příliš daleko. To je věc, kterou bychom přece Lisabonem neměli regulovat. Pokud, někdo typ, pokud je něco typicky národní, tak je to právě turistika. Ale Evropa, jak se když se řekne Evropa, tak to mi něco neřekne, ale když, mi, ale když se řekne Sardíny nebo Holandsko, tak ano, tak v takovém případě už to, já tam se potom chci jet podívat. Ale evropská regulace pro přírodní turistiku, kulturní turistiku, zemědělskou nebo agrární turistiku, to mě nic neříká. Já tedy nebudu mít žádné pozměňovací návrhy, protože bych v zásadě musel každou pasáž škrtnout. A jsem proto, jsem, jsem prostě proti, budu hlasovat proti. To vůbec nesouvisí s úsilím pana financí Nýbrž, je to prostě můj názor. Děkuji velmi. Děkuji, pan Páč. <clears throat> Velmi děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl panu kolegovi Financovi poděkovat za jeho zprávu. Vlastně využil veškeré možnosti, které znám, jsou nám zde dány v rámci tohoto nového v tomto novém politickém rámci a využil o nich kompetencí a předložil tedy rozsáhlou zprávu. Já jsem sledoval to varování od různých kolegů velice pozorně naslouchat, tedy že je tady nějaká přílišná regulace. A na druhé straně se domnívám, že můžeme získ, dosáhnout zlepšení kvality tehdy, pokud dosáhneme alespoň harmonizace určitých věcí, jako je například klasifikace a také vzdělávání že toto by potom mělo představovat přidanou hodnotu pro cestovní ruch v Evropě, ale také ke zlep, pro zlepšení onoho právního rámcu, jako to hovořil pan Feranca. Totiž především se to týká oné směrnice o zájezdech, o paušálních cestách, tady slyšíme o tom zprava zleva, ale přitom bychom měli využít této příležitosti právě proto, abychom tuto oblast regulovali. Co se týče demografického vývoje, tak tady se domnívám, že v příštích dobách budeme muset věnovat daleko větší pozornost také zdravu, zdraví. To znamená, bude to otázka lázní. Tady jsou ty nabídky velice mnohdy pochybné a, pochybné a i zde by tedy bylo zapotřebí určité harmonizace. Domnívám se, že jsou tady ještě dvě otázky, respektive dvě věci, kde, které třeba vysvětlit. A sice je to bod 11 toho pilotního projektu týkající se malých a středních podniků, té digitální věci. Tam možná, že pan kolega Finance by nám k tomu ještě něco mohl říci. Tam jsem tomu moc nerozuměl, ale chtěl bych varovat před, tak říkajíc, dobrovolnou činností nebo pod příliš iniciativní činností, protože já se domnívám, že činnost dobrovolníků v oblasti cestovního ruku je velice důležitá, avšak přesto k sanaci a údržbě turistických, to, co může přispět k sanaci a údržbě historických měst nebo turistických měst, tak to je důležitá věc, ale měli bychom to probírat také v jiné souvislosti a měli bychom vytvářet pracovní místa jiným způsobem v jiných souvislostech. Děkuji vám. Děkuji, pan Kmucakos. Tři minuty, prosím. Děkuji, Η τουριστική βιομηχανία ήταν πάντα... vám, pane předsedo. Na, jedna, na jednu straně je to velice důležitá věc. Mohli, můžeš to říct? Jde to? V oblasti ve věci kus, v současné době to je velice sektor, který má velice, velice důležitý význam. Vytváříme tedy zde základ k tomu, abychom mohli rozpracovat evropský turistický průmysl. Eh, pan zpravodaj už eh, chtěl bych, chtěl bych poděkovat za tu zprávu, ale nemohu stoprocentně podtrhnout a souhlasit se vším, co zde bylo řečeno. Chtěl bych, chtěl bych se tedy zmínit pouze některými nejdůležitějšími pozitivními aspekty této zprávy. Ano, k novým technologiím, ano, k vytváření technologické platformy týkající v oblasti informatiky. Ano, číslo 15, vysoce kvalitní turismus a dále potom to, že bychom měli zahrnout sem také Henkovské oblasti, ano, k vytváření nových turistických programů s perspektivou do roku 2020 a také ano, vytvoření speciální skupiny v rámci Evropského parlamentu, který se bude turistickou, turist, oblasti, turistickou oblastí zabývat. To je zapotřebí a také jiní kolegové říkají, vlastně, že bychom zde měli být velice op, mm, obezřetní, co se týče subsidiaty, protože turistika by, se, turistika by měla být ovlivňována správným směrem, ale to jsou věci, politiky národní, ale národní politika by zde neměla být nahrazena evropskou. A potom velice důležitá poznámka, už to bylo řečeno, že musíme vyvíjet tlak na komisi, tak, aby komise co možná nejdříve vytvořila roadmap a také časový plán týkající se obsahu o něch 21 opatření. Děkuji vám. Děkuji další, pan Higgins. Ten asi po tomto víkendu není tak příliš spokojen. Děkuji, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Uh, eh, Zaprvé bych chtěl říci, že to, že se náš výbor jmenuje dopravní a cestovního ruchu, tak to opravdu, to asi bylo velice, velice ehm, nesprávné spojit tyto dvě věci. Já myslím, že tady pan Finanza eh, odvedl velice dobrou práci, protože se snažil eh, ukázat na ty velice horké body, kterými se musíme zabývat, jako je zdanění, eh, klasifikace hotelů, tedy označování hotelů, kvalifikace v oblasti cestovního ruchu a tak dále. S tím vším já souhlasím, že to jsou velice důležité body. Dále otázka infrastruktury, strukturální fond, které tady definují cestovní ruch jako eh, samostatnou oblast. A v tomto směru je to velice dobrý text. A my teď se musíme snažit, aby se toto naplnilo, aniž bychom překročili pravomoce členských států. Evropská unie tady v tomto směru může být atraktivní. 27 různých členských států, 27 různých kultur, 27 různých uh, uh, podmínek. To je opravdu taková mozaika Eh, srovnejme si to s dalšími, eh, jako je Indie, Čína, Austrálie, Nový Zéland, eh, Jižní Amerika. Já souhlasím s paní Fosterovou s jednou věcí, která již byla řečena. Rozhodně nesmíme celou věc pokazit tím, že bychom příliš a nadměrně regulovali. Musíme mít vyvážený přístup a já myslím, že pan Financa eh, odvedl velmi dobrou eh, práci. To je zatím návrh, který samozřejmě může ještě hodně získat naší kolektivní moudrosti. Eh, když se nám toto podaří, pak můžou pátou aveniu v New Yorku přímo zavřít. A Například jenom ve Spojených státech je 14 milionů lidí irského původu. To jsou lidé, kteří vlastně eh, tam eh, tu oblast celou kolonizovali. A Eh, my tady máme určitě eh, ty čtyři země, které mají momentálně problémy, což je Irsko, Španělsko, Řecko a další, ale právě země, které mohou hodně, hodně získat z eh, cestovního ruchu. Takže já tady děkuji panu Fidanzovi za velmi dobře odvedenou práci, ale to je teprve výchozí, bo teprve začátek dalšího práce na tomto textu. Děkuji, paní Astelas. Eh, Děkuji vám. Především chci poděkovat eh, zpravodaji. Je to opravdu velice kompletní zpráva a myslím, že klade důraz na velice eh, klíčové věci v oblasti cestovního ruchu. Je jasné, že pilíře cestovního ruchu spočívají na inovaci, kvalitě, kvalifikaci a překonání sezónnosti cestovního ruchu. Také eh, bych to ještě nazvala konektivitou, propojením, také eh, otázku tedy propojení z hlediska dopravní infrastruktury. Ať už mluvíme o horských oblastech, nebo ať už mluvíme o ostrovech Evropské unii, eh, to jsou právě oblasti, které považují cestovní ruch za klíčový pro svůj hospodářský rozvoj. A Například eh, Baleárské ostrovy jsou nejlepším způsobem propojeny s Německem na celém světě, mají nejhustší spojení s Německem vůbec na světě právě díky tak vynikajícím propojením s Německem také mají samozřejmě obrovský počet turistů z Německa. Využívejme tedy toho spojení, propojení s horskými oblastmi a s oblastmi vzdálených ostrovů. Využijme všeho, co nám dává eh, Lisabonská smlouva. Eh, to eh, tady vytvořme zvláštní strategii právě pro takovéto oblasti, což jsou venkovské oblasti, ostrovy, ostrovy a horské oblasti. Pokud jde o otázku značky, ano, to si myslím, že je dobré, ale mělo by to pouze doplňovat to, co již existuje na národní úrovni. Proto je velice důležité, abychom věci nezdvojovali. Například hovořit o značce eh, kulturní dědictví Evropy. Eh, podobně jako, jsou tře, jako je třeba kulturní dědictví UNESCO. To je přece věc, která je velice jasně srozumitelná eh, pro eh, zájemce o cestovní ruch. Nesmíme věci zdvojovat, je to, je to zajímavé, je to důležité, ale musíme přijít s něčím, co by opravdu bylo typické pro takovouto oblast. Cestovní ruch to je určitě v tomto směru zajímavé téma já jsem hovořila o těch 12 milionech eh, osob, které navštíví Baleárské ostrovy za čtyři měsíce hlavní sezóny. Ano, to také ukazuje, jak je důležité překonat sezónnost, jak nabízet alternativní možnosti cestovního ruchu. To je například cestovní ruch pro starší osoby, pro seniory, to jsou lidé, kterých je hodně a kteří mají určité prostředky, mohou je využít na své cestování. Pak je tady otázka postižených osob. Německo je tady průkopníkem právě pro cestování postižených osob. To je otázka dostupnosti. Postižené osoby v Evropě by právě měly mít možnost dostupnosti nejrůznějších eh, míst. Hovořme tedy o tom alternativním cestovním ruchu. Také cestovní ruch eh, v oblasti využívání vodních sportů. Ano, to je také důležité. Například ve Španělsku eh, je třeba eh, zdůraznit výhody, které máme a ne eh, vytvářet určité znevýhodnění. My také předložíme určité pozměňovací návrhy, které se budou snažit eh, dále vylepšit tento text, který považujeme za velmi dobrý. Děkuji. Pan Taylor. Děkuji. Hledal jsem ten knoflík, pane předsedo. Já eh, myslím, že minulý týden jsem eh, navštívil jeho východ eh, Anglie a tam jsem viděl celou řadu různých eh, turistů, různých podniků, různých představitelů na regionální úrovni cestovního roku. Byli tam organizátoři zájezdu a no, zástupci hotelů a můžu říci, že z toho všeho vzešly tři důležité věci. Za prvé, jak je důležitá otázka dopravy eh, pro udržitelný cestovní ruch? A my hovoříme přece o udržitelném cestovním ruchu. A tady je zapotřebí usilovat o ochranu eh, životního prostředí, to znamená zabránit negativním dopadům na životní prostředí, eh, uchovat to životní prostředí, které chceme chránit lidé navštěvují určité oblasti právě proto, že jsou tam zvláštní podmínky a my nechceme, aby příliš velká těžká, zatěžující doprava tato, tyto oblasti poškodila. To je první věc. Druhá věc. <clears throat> Úsporné programy. Já vím, že v celé řadě členských států teď probíhají úsporné eh, programy na vládní úrovni. Vláda provádí škrty v nejrůznějších oblastech, eh, například v oblasti lesnictví. Eh, tam došlo o 25% eh, snížení v oblasti eh, záchrany lesů. Místní orgány vidí celou řadu škrtů, například na ostrově White na jižním pobřeží. To je oblast, která žije z cestovního ruchu a přitom všech šest informačních cest, turistických kanceláří tam bylo zavřeno. To jsou také věci, Eh, které lidi potřebují, nějaké jednoduché označení eh, i na evropské úrovni, označení zdrojů, které se mohou využít. To je zapotřebí. Můžeme na jedné straně říci, nahradme tedy ty peníze, které vláda seškrtala, ale já myslím, že jak velcí, tak malí zájezdu potřebují eh, právě zcela jasné takovéto nasměrování. Děkuji. Děkuji. A než dám slovo komisi, dovolte také pár slov eh, z mé strany. Především děkuji, pane Fidonzo, za vaši práci. Je to vynikající zpráva, kde jste hodně přemýšlel, hodně věcí, hlubokých analýz jste do toho vložil a Eh, podobně jako pan Kot, eh, také, také hovořím o tom, jak velké množství slov se tam objevuje. Také bych zdůraznil to, co řekl pan Higgins, který má pravdu. Uh, ano, nám se říká výbor pro dopravu a cestovní ruch, ale v podstatě nikdy jsme opravdu cestovní ruch nezohlednili do té míry, prioritně, jak by si to zasloužil. V minulosti jsme to nikdy ještě neudělali. Možná proto, že tam nebyly pravomoci v oblasti cestovního ruchu. A dokonce i teď, když Lisabonská smlouva nám určité pravomoci dává, přece jen velkou pravomoc tady máme, ale přece jen jsme ještě příliš cestovní ruch nezdůraznili. Důležité je, abychom věnovali část našeho času také cestovnímu rochu. Také pan de Grande zcela správně řekl, že ve velkém množství členských států je to zcela klíčový sektor. V některých zemích je to dokonce páteř celého hospodářství. Takže já jsem velmi uvítal tuto zprávu. A když dovolíte, pane Fidanzo, tak eh, bych řekl, že ještě také eh, výbor pro vnitřní trh se také zabývá eh, těmito otázkami. My už celou řadu let voláme po tom, že je třeba novelizovat směrnici, která se tady tímto týká, ať už třeba se to vztahuje na nízkonákladové eh, společnosti v letecké dopravě a podobně. A konečně poslední poznámka z mé strany. Myslím, že máte pravdu, když hodně eh, prostoru věnujete udržitelné dopravě a diverzifikaci eh, cestovního ruchu, podporováním kulturních, eh, náboženských, eh, environmentálních tematik v cestovním ruchu. Určitě můžeme zdůraznit i tu historickou dimenzi Eh, ano, já to věnuju velkou pozornost jednak, protože to mám rád a za druhé proto, že eh, tady eh, určitě je možné cestovním ruchem trošku kompenzovat útlum v průmyslových aktivitách. Takže pane Fidonzo, velmi děkuji a uvidíme, co přinesou pozněvací návrhy. A teď dávám slovo komisi, pan Otten. Pretty briefly after the huge range of comments. Ano, Děkuji. Tady zazněla už celá řada připomínek od mnoha poslanců. Proto mi dovolte, abych panu Fidancovi poděkoval za jeho dobrý návrh zprávy předložený dnes. Chtěl jsem jenom říci, že my v komisi už začínáme s realizací většiny akcí ze sdělení a při tom jsme si plně vědomi toho, co nám ukládá Lisabonská smlouva. Samozřejmě eh, je to otázka podpory, komplementarity a dalších úkolů, před kterými stojíme. A samozřejmě Nechceme harmonizovat národní zákony, s tím smlouva nepočítá a k tomu také nebudeme nic předkládat, to je jasné. Nicméně jsme ochotni aby naše eh, nevelké prostředky se soustředily na ty iniciativy, které přinesou určité plus pro Evropu a pokud jde o tyto konkrétní iniciativy, o těch tady nebudu hovořit eh, podrobně, ale jde i o platformu pro informační komunikační systémy a techniky, pro oblast turistiky. To by měla být taková prezentace schopností informačních technologií a s Evropskou radou a s UNESCO a s národními organizacemi pro kulturní dědictví budeme spolupracovat. Podíváme se také na značku jakosti nebo kvality. My jsme chtěli zvolit určitý přístup tak, abychom viděli, eh, čím může přispět, jaké plus může poskytnout tato značka nebo známka jakosti. A pokusí, pokusíme se o to zjistit také, jakým způsobem by mohla takováto evropská značka jakosti doplnit národní značky jakosti. Pan Finance o, to ví, o tom ví, my spolupracujeme také s Evropskou komisí pro cestovní ruch a snažili jsme se vytvořit podporu pro Evropu i z hlediska jiných turistických cílů, tak aby se na tyto nezapomnělo. Chtěli jsme také aktualizovat portál Visit Europe a to už se také rozběhlo. Tady se odkazuji na návrh paní Prepols, pokud jde o chartu EU a odpovědnost za turisty a odpovědnost turistů. Tady jde o to vytvořit eh, Evropskou chartu v tomto směru. Jde také o etický kodex, který už existuje. I tam je možné eh, to rozpracovat i z hlediska trvalé udržitelnosti. Na to můžeme popracovat s podporou Evropského parlamentu. Máme už různé texty, které můžeme využít. Takže teď aktualizujeme také návrh realizačního plánu který jsme na Maltě prodiskutovali. My jsme dostali celou řadu příspěvků ze strany členských států, ale také ze strany soukromých subjektů. Prověříme to a pak před Velikonocemi eh, budeme distribuovat aktualizovanou verzi Jde o to, aby tam byly příspěvky všech zúčastněných stran. Je to otázka spolupráce, zejména s těmi, kteří v eh, oblasti trvale udržitelného cestovního ruchu už značně pokročili. Je to otázka průmyslu, otázka soukromníků, otázka úřadů, otázka všech zúčastněných stran jejich spolupráce, je to z hlediska aspektů sociálních, ekonomických a také je to kulturní rozměr. Snažíme se, abychom z prostředky, které máme, dosáhli nejlepšího výsledku. Máme eh, spolupráci s veřejnými institucemi i soukromými institucemi a eh, myslíme si, že budeme mít i podporu vaši. Carlo, Eh, děkuji. Chtěl byste něco dodat, eh, pane kolego? Děkuji, pane předsedo, jenom krátce. Dovolte mi, abych nejdřív poděkoval kolegyním a kolegům za podporu a za zajímavé příspěvky, které jsem tu dnes vyslechl. Možná jenom rychle k některým bodům. Za prvé to strašidlo, nebo ten strašák, který tu zazněl ze strany některých kolegů, strašák případného porušení eh, principu subsidiarity. To mě vede k myšlence, že to budeme muset možná realizovat trochu jinak. Body, které jsem tu uvedl, samozřejmě neporušují tento princip subsidiarity. Ten text musí zůstat v kompetenci smlouvy, ale sdělení komise také nepřekračuje tuto hranici. To je princip, za kterým stojíme všichni a já také. Jsou tu jenom odkazy na směrnici a nařízení, které budou nové a já jako zpravodaj chci docílit toho, aby parlament předložil takové texty, ale nikde v tomto textu nebude překročení principu subsidiarity. Jde pouze o směrnice a nařízení, která se mají aktualizovat nebo která už se v různých evropských grémiích aktualizují. Směrnice o paušálních cestách, ta tu zazněla už také několikrát tu je třeba aktualizovat i s ohledem na to, k čemu došlo po výbuchu vulkánu. E, není to nic nového. Daňové záležitosti. Gremia společenství pracují na směrnici o DPH a mezi jednotlivými institucemi se diskutuje o tom, zda cestovní ruch Eh, bude zahrnut do této diskuze či ne. A eh, to je určitým způsobem překročení toho tabu, protože tady se hovoří o daňové politice a eh, samozřejmě nechci nikomu nic předepisovat, ale tak to je. Je to trochu paradoxní, když hovoříme o kvalitě a bezpečnosti u takovýchto témat. A je to také otázka spotřebitelů, jejich postoje, eh, otázka stanoviska odborových svazů, které zastupují zájmy spotřebitelů, chtějí mít eh, stejné nakládání, stejnou situaci, například pokud je o protipožární ochranu v hotelích. V Evropě eh, to je také prvek, který najdeme, ale tam jde o dobrovolnou realizaci společných kritérií. Nikde nenajdeme odkaz eh, na to, že by to byl pokus o vytvoření nové směrnice či nařízení, které by předepisovalo něco udělat. To zatím nemáme. A proto si myslím, eh, že se, a také jsem se o to pokusil, abych eh, nešel do té chráněné oblasti principu subsidiarity. A já samozřejmě budu dělat to, co nám umožňuje Lisabonská smlouva, což je koordinace. Pak tu zaznělo ještě několik dalších bodů. Například eh, interregionální projekty, význam turistiky, co by faktoru růstu pro regiony, Kolegové to připomněli, já s tím mohu jenom souhlasit. Už tady máme eh, k tomuto některé pasáže v textu, ale já se k tomu vrátím ještě konkrétněji a pokusím se to více zohlednit. Další zajímavý bod, který tu zazněl z těch příspěvků, je to myšlenka stanovit priority eh, tak, aby bylo možné vyzvat komisi, aby učinila příslušné kroky do určitého data, tedy termíny k tomu. Já se pokusím eh, to převzít, ale otevřeně říkám, že vím, jak omezené jsou lidské zdroje, které komise má v této oblasti. Je to referát pro turistiku, tam jsou zástupci, eh, jsou tam různí úředníci, ale pokud jde o lidské zdroje, tam jsou možnosti omezené už z hlediska počtu pracovníků. Tam potom budeme muset určit priority a my samozřejmě nechceme komisi nic předepisovat, nechceme jí říkat, jak má postupovat, nechceme dávat lhůty 3, 6, 12 měsíců. To bude souviset také s možností možnostmi, které bude mít komise, aby poskytla pracovníky na tato témata. Pokud je o to, co řekla kolegyně Prepols, říká, že bychom se mohli snažit o nařízení, budu otevřený všichni, to víme. Máme různá nařízení, na ochranu práv cestujících a my jako výbor jsme se velmi zasazovali o jednotný text tak, aby to bylo možné zvládnout. Nicméně obávám se, že tu máme e, osoby s omezenou pohyblivostí, e, tam ty věci fungují docela dobře už teď. Když se podíváme na možnost rozšíření využití, budeme potřebovat další zdroje, samozřejmě. Právě tam, kde už máme úspěchy, zejména pokud je o mobilitu, to musíme podpořit tak, aby se to rozvinulo dál. To, co řekl kolega Park o digitálním dodavatelském řetězci. Tam už máme akce i v současné době. Je to v zákonu o malých podnicích. Je to otázka eh, módy, oblečení, automobilového průmyslu a dalších. Já si myslím, že i na tom budeme moci dále pracovat z hlediska rozšíření tohoto programu i na oblast cestovního ruchu. A ještě poslední bod, dostupnost a dopravní prostředky. Otevřeně říkám, že si myslím, že v době, kdy děláme na této zprávě a tady bychom mohli usilovat ještě o určité zlepšení. My jako členové výboru pro dopravu a cestovní ruch se jistě můžeme pokusit o to, abychom ten text eh, zpřesnili a věnovali se zejména těm aspektům, které tam zatím nejsou. A pokud jde o můj postup, jsem rád eh, a připraven o spolupracovat. The timetable. Eh, Čas, který jsme si naplánovali 8. března pro předkládání pozměňovacích návrhů v Dubnu, posoudíme pozměňovací návrh hlasování ve výboru v květnu a na plenární schůzi v červenci. Takže první termín je 8. března pozměňovací návrhy. Děkuji vám a teď pokročíme k další zprávě. Prosím, paní Prepols. Ik had eh, daar straks al heel even gevraagd in verband met de timing. Já už jsem se ptala, pokud jde o načasování 8. března, to je vlastně první den štrasburského zasedání. Pokud to bude rozhodný den pro podání eh, pozměňovacích návrhů, já jsem také eh, ve výboru pro zahraniční záležitosti a tam budeme mít velmi důležité zastoupení s delegací Euromedu a ve středu budeme odjíždět, čili bude téměř nemožné tu lhůtu pro nás zvládnout. Nebylo by možné posunout to až na konec štrasburského týdne nebo na 14. března? Pokud souhlasíte, tak já to mohu dát na eh, čtvrtek 10. Eh, března. To je konec štrasburské plenárky. Problém je ovšem s překladem, jako vždycky, protože potřebujeme překlady, musíme dodržet tento časový harmonogram. Eh, pane zpravodaj, bude vám to tak vyhovovat 10. března? tak tedy desátého. Souhlasíte? 10. března. Dalším bodem na programu jednání jsou statistiky v cestovním ruchu. To je má vlastní zpráva a já bych chtěl využít té příležitosti a říci výboru, jak to vypadá s jednáním rady o tomto nařízení, které má za cíl zlepšit regulační rámec pro schromažďování statistických údajů v oblasti cestovního ruchu. Ehm, měli jsme řadu neformálních kontaktů. Ehm, já s belgickým předsednictvím ještě do konce loňského roku a také trialog je, eh, dva byl 12. ledna, eh, kde byla snaha dosáhnout dohody v prvním čtení. Pan Fidanza, pan Ujias a pan Durand si zasloužíme díky za to, že se zúčastnili tohoto trialogu. já myslím, že výsledek je uspokojivý. 23 z 28 pozměňovacích návrhů z naší strany byly zcela či částečně do textu začleněny, včetně pozměňovacích návrhů, které omezují přenesení pravomoci komise a e, to byla zásadně důležitá věc, což je otázka pole působnosti e, podlehající běžnému nebo řádnému legislativnímu e, postup podali tady příloha, která eh, uvádí různé proměny, které se týkají statistických údajů. Bylo také eh, dohodnuto, že se vloží doložka, která žádá od eh, členských států eh, pilotní studie, eh, které ukazují, jaký dopad má cestovní ruch na hospodářství a na pracovní místa. Pozměňovací návrh parlamentu hovoří o pilotních studiích, které by vytvářely systém kompilace údajů ukazující dopad cestovního ruchu na životní prostředí. Pozměňovací návrh, který se týká zmíněny příloh, nařízení, například vložení eh, nových proměných eh, jako další výdaje a další definice eh, dnů návštěvy. Tady jsme se nakonec dohodli o novém bodu preambule týkající se sociálního cestovního ruchu. Bylo také potvrzeno, eh, jaký je eh, výsledek 3. Eh, února, to bylo potvrzeno a předběžně dohodnutý text najdete v podkladech pro naše jednání. Jediná otevřená otázka, která ještě zůstává, je vložení statistik o dostupnosti turistického ubytování pro osoby se sníženou pohyblivostí. 3. Eh, února se nám nepodařilo dohodnout se na formulaci. Já to vidím tak, že ještě stále probíhá diskuse v radě na toto téma a my věříme nebo myslíme, že na minulém zasedání eh, pracovní skupiny eh, rady 25. února došlo k pokroku. Ještě oficiálně jsme nic z rady nedostali, ale já věřím, že eh, rada eh, se dohodne na zahrnutí do přílohy 1 takové informace, tak jak to žádá parlament. Ale to vám ještě tady definitivně potvrdit nemohu, protože stále čekám na potvrzení z rady. Když eh, to tak skutečně bude, jak se domnívám, že to bude, pak bychom tedy mohli považovat tuto dohodu za velký úspěch pro parlament. A až dostaneme toto potvrzení, doporučil bych schválit tento text s tou změnou, o které jsem se zmínil. Plus ještě je tam několik menších změn, Koreper má začátkem března potvrdit tuto dohodu a já doufám, že budeme moci schválit eh, text na druhém plenárním zasedání v březnu. Nebudou-li žádné námitky, tak eh, by to mohlo být takto eh, potvrzeno, když budete souhlasit. Na tomto základě můžeme eh, pracovat a já jsem velmi vděčný stínovým zpravodajům za jejich spolupráci, zejména za spolupráci na zasedání trialogu s radou a s předsedající zemí. S tím tedy předkládám tuto zprávu a budu očekávat, eh, že vyjádříte souhlas, že můžeme postupovat, jak navrhuji. Prosím, pan Fidanza. Děkuji vám, pane předsedající. Sotva mohu něco doplnit k tomu, co jste řekl ve svém výkladu. Bude tedy připravena zpráva, která bude korektní, budou tam vytyčeny ty společné priority společně s radou a já se domnívám, že tak dosáhneme výsledku, který bude přijatelný. Že dosáhneme výsledku, který bude přijatelný. To znamená, že ty méně podstatné části, ty tak ty potom, ty další věci ty potom budou projednávány v rámci řádného legislativního procesu. A ta satelitní konta, to můžeme zahrnout, ty definice těch denních eh, zájezdů a tak dále. Díky naší prá- to může díky naší práci být zahrnuto a sice na nějakém vhodnějším místě v textu. Můžeme to ještě probrat detailněji. A co se týče osob s omezenou pohyblivostí, tak to je otevřené téma a Máme zde zprávy za poslední zasedání pracovní skupiny v Radě a já se domnívám, že tam se to potvrdí, protože to je jedna z priorit také v našem výboru. A ta by měla být také přiměřeným způsobem vyjádřena v textu. To tedy můžeme naprosto podpořit a doufáme, že v tomto směru budeme moci pokračovat dál. Děkuji. Děkuji, pan Taylor. Děkuji, pane předsedo. Já nemohu propást tuto příležitost, musím se přihlásit a říci, Eh, že je velice důležité zohledňovat otázku lidí se sníženou pohyblivostí, protože to je opravdu bod, eh, který považujeme za velice důležitý. Prosím, prosím, trvejme na tomto. Ano, ano, my jsme za to velmi bojovali, velmi jsme za to bojovali. Prosím komisi, pan Dimonta. Uh, eh, thank you, Mr. Um... Děkuji, pane zpravodaji. Já mohu plně souhlasit, že trialog byl velice uspokojivý pro všechny tři strany, i pro komisi, i pro radu a jsem rád, že slyším od vás, že také pro parlament. Ano, skutečně zbývá tady jediná otevřená otázka, to je lidé se, se sníženou pohyblivostí. Zdá se, že eh, to je pro parlament věc, ze které nemůže parlament ustoupit, to také předsednická země náležitě pochopila. 25. se ovšem nesešlo zasedání eh, pracovní skupiny v radě. Pouze předsednická země kontaktovala eh, členské země. Minulý pátek tedy měla přijít, měla přijít reakce z členských států. Zdá je možné souhlasit s textem, schváleným trialogem plus s tímto důležitým bodem týkající se lidí se sníženou pohyblivostí, včetně vozíčkářů. A také my se velice těšíme, že brzy dostaneme konečnou odpověď na tuto otázku. Ještě jedna otázka právní služby. E, to je e, otázka přechodního období poté, co vstoupí v platnost tento nový regulační rámec. Děkuji. We'll wait and see. Ano, uvidíme tedy, eh, s čím eh, přijde rada tady v této věci v oblasti provádění nařízení. Děkuji. Další bod na našem programu je zpráva eh, Dítra Kocha, Evropská bezpečnost silničního provozu. Prosím, Dítře. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně a kolegové. Co by byl eh, turismus bez mobility? Já si myslím, že by to eh, bylo stejné, jako by byla mobilita bez bezpečnosti, takže si myslím, že to zapadá do dnešního rámce. Nám jde o činnost v evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 až 2020. Je to důležité nejen pro Evropskou unii, chceme dát podněty pro národní, regionální a lokální aktéry, chceme ukázat prostředky a cesty a způsoby, tak jak eh, dosáhnout toho, aby provoz na silnicích byl pro všechny ještě bezpečnější, ať jsou to chodci, ať jsou to vozíčkáři, cyklisté, ať ať jsou to ti, kteří jezdí v dvoustopých či jednostopých a vícestopých vozidlech. E, není to věc, kterou bych nově vyvinul, ale některé věci jsou založeny na třetím akčním programu EU, který se týkal rovněž bezpečnosti e, silničního provozu. Možná, že na některé věci se zapomnělo. Myslím si, že je to velká výzva, především s ohledem na dělené kompetence v této oblasti. Je tu oblast, za kterou zodpovídá EU, za jiné oblasti národní státy, regionální, lokální orgány a zejména individuální účastníci silničního provozu. Účastníci silničního provozu mají právo na to, aby měli bezpečné infrastruktury, aby měli spolehlivé informace, ale mají také povinnost součinnosti. A to chci zdůraznit. Přebírají odpovědnost za sebe i za jiné, pokud jsou v silničním provozu, s vozidlem či bez něj. A sleduji, že velmi často si nejsou této své vědo- povinnosti vědomi. Je to také velká výzva, protože právě v minulých deseti letech jsme dosáhli mnoha věcí. Minulý pátek se v Německu v televizi i v rozhlasu objevilo vyhodnocení eh, úmrtí eh, na silnicích v Německu a ukazuje se, že poprvé od eh, zahájení statistiky máme nejnižší úmrtnost. Přesto je to stále ještě hodně. Existuje mnoho zákonů, předpisů, eh, vodítek, pokynů, doporučení. A kolegyně a kolegové, kdyby tak je všichni znali a kdyby je aspoň dodržovali. Protože riziko eh, toho, že si každý účastník silničního provozu musí uvědomit, jaké povinnosti má a jak na tom musí být dobře, aby byl účastníkem provozu, aby nezranil sebe nebo jiné. A za třetí je to výzva také proto, že nám jde o to, abychom zůstali v oblasti realizovatelného a možného. Samozřejmě můžeme mít vizi nulové úmrtnosti, můžeme jít od technického stavu vozidel, jejich vybavení, a je to o také otázka infrastruktury, dopravní, inteligentního propojení obou těchto prvků, anebo také dohledu, dozoru. Nicméně Můžeme to udělat? Smíme to udělat? Já si myslím, že ne. Myslím si, že bychom eh, jak na straně fyzických osob, právnických osob i celých společností vyčerpali finanční zdroje. Byla by to také otázka toho, že bychom využili kapacity pro výzkum, které lze využít jinde pro jiné věci. Uh, a možná, že bychom nepřiměřeným způsobem omezili eh, svobodu podnikání i jednotlivců. To všechno nechceme. Mobilita musí zůstat možností a proto požaduje, požaduji, postupný přístup v eh, zlepšování bezpečnosti provozu na silnicích s ohledem na zodpovědnost. Takže chci poděkovat všem kolegyním a kolegům, zejména stínovým zpravodajům, se kterým už jsem se sešel několikrát, za jejich eh, připomínky ty nezapadly, i když možná zatím ještě nejsou v textu explicitně uvedeny. Ještě chci poděkovat také sekretariátu výboru paní Graul a Detlefovi za pomoc při práci, systematizaci a kategorizaci všech příspěvků potřebných pro zprávu, kterou jsem rozčlenil. Základy, etické aspekty, realizace osvědčených praktik, a platného práva, také v národních oblastech a pak další části mám šest akčních oblastí, na které bychom se měli, myslím, soustředit. Jádrem mé zprávy je to, že vyzývám Evropskou komisi k dalšímu rozvoji této mé zprávy, tak aby z ní vznikl akční plán, do roku 2020 pro bezpečnost na silnici a navrhuji, aby se tak stalo do konce tohoto roku. Je to také integrace základního práva na lepší, bezpečnější mobilitu ve všech oblastech, za které komise zodpovídá. Myslím si, že tady to bude vyžadovat velkou míru koordinace na straně komise. Dále očekávám, že různorodost potřebných opatření Evropská komise, Evropská unie přes členské státy až k podnikům a jednotlivým účastníkům, že tato součinnost bude také, tato spolupráce bude také koordinovaná a že tuto roli ko- koordinátora bude mít právě komise. Dále navrhuji, aby různá opatření se orientovala eh, podle účinnosti, podle cílů. Je to otázka toho snížit počet zabitých a zraněných. To se nám podaří pouze tehdy, pokud budeme přistupovat k této věci koherentně, jednotně, tak, abychom měli jednotné definice jako základ a abychom měli srovnatelná, bezpečná eh, statistická data, která budou přístupná i s ohledem na ochranu osobních údajů. Časový horizont našich cílů jde nad rámec roku 2020, protože vycházím z toho, že potřebujeme vizi nula, čili nula mrtvých usmrcený, to do roku 2020 nezvládneme, ale přesto bychom na to neměli zapomínat. Základní oblasti pro naši působnost je eh, další vzdělávání, Eh, senzibilizace, uvědomit lidi o tom, jaká rizika tam jsou a jde o to, aby se řidiči také nepřeceňovali. Je to také otázka posílení povědomosti o tom, jaká rizika v silniční dopravě jsou. Jsou to různé kampaně a podobně. Dále další harmonizace a prosazování bezpečnostních předpisů pro provoz na silnici s ohledem na jednotný trh. Je to takové vytvoření jednotného evropského prostoru. Za třetí, vytvoření bezpečné infrastruktury do silničního provozu, eh, požadovat dodržování současných pravidel tak, aby bylo možné tyto úkoly splnit. Je to otázka toho rozpoznat včas rizika a překonat je. Za čtvrté, nejen v oblasti dopravy, poskytnout bezpečná auta, ale také tuto bezpečnost zachovat po celou dobu životního cyklu auta. Nové eh, pohony aut, ať už je to elektrický pohon a další, a zajištění dodávek eh, náhradních dílů. Dále vidět to jako dodávku a rozvoj dalších budoucích inteligentních systémů nejen pro vozidla, ale také pro záchranářské služby, které jezdí k nehodám. Pokud jde o dobré a inteligentní řidiče, myslím, že každý, kdo jezdí, si myslí o sobě, že je chytrý a inteligentní a dobrý. Pro ně budeme potřebovat podpůrné systémy, které pomohou zmírnit anebo zabránit nehodám. A tam, kde to nepůjde, eh, aby se zabránilo nehodám, je třeba aby profesionální záchranné služby měly relevantní informace. Za šesté, pokud jde o ochranu slabších účastníků, ať jsou to eh, chodci, postižené osoby, cyklisti a děti. Samozřejmě jsem si vědom eh, toho, že na moje zpráva se musí omezit, pokud jde o počet stran. Je to sice škoda, ale je to tak proto celá řada podnětů z minulého týdne není eh, v této zprávě, ale je ve formě, připravena ve formě pozměňovacích návrhů. Vyzývám vás, abyste společně se mnou popracovali na těchto pozměňovacích návrzích. My už jsme je projednali se stínovými zpravodaji a můžeme na nich pracovat společně dál. Jde mi především o ty návrhy, které se týkají eh, výstražných eh, vest, které se týkají elektrokol, všechno to, co souvisí s tímto bezpečnostní kampaně a také výzva k tomu vytvořit pilotní regiony, které dokáží, že skutečně je možné silniční provoz učinit bezpečnější. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše další připomínky. Děkuji panu Kachovi. Ano, já vidím, jak je to obtížné téma, jak velký tlak tady vlastně jsme eh, vytvořili a mm, podobně jako u pana Fidanzi to je, že to opravdu bylo velmi eh, velké břemeno zpracovávat takovouto zprávu. V každém případě děkuji. Takže stínový je eh, pan Alkatrava. Tři až čtyři minuty, prosím, maximálně. Um, ik, uh, neem hier de plaats in van, van collega uh, Tanja. Děkuji, pane předsedo. Já zastupuji Nik a začnu tím, že srdečně poděkuji zpravodaji za vynikající přístup. Je to výborná zpráva a to téma se týká nás všech a v této oblasti potřebujeme takovou politiku, která zabrání mnoha zbytečným úmrtím a proto se tím musíme zabývat na evropské úrovni a je to možná příležitost, abychom se zamysleli, co je možné upravit na evropské úrovni a co ne jste se zmínil o silní povinnosti zimních pneumatik na evropské úrovni. No, já nevím, jestli je to tak důležité pro Maltu, tam to bude trochu jiné než v Německu. Pokud je o omezenou rychlost, tam je to podobné. Některé oblasti jsou hustě zalidněné, jiné méně. Je otázka, zda stejnou měrou všem. Uh, je tu celá řada věcí, kde je relevantní mít konkrétní opatření na evropské úrovni, ať je to například eh, kategorizace profesních řidičů, řidičů profesionálů. Já si myslím, že tady můžeme jít dost daleko a vy vycházíte také eh, z toho, že tady to můžeme na evropské úrovni upravit. Ať je to otázka alkoholu, ať je to otázka rychlosti, například pro nákladní auta. Jsme to zavedli, existuje to už delší dobu a mohli bychom to dodat, eh, do, zavést i pro menší nákladní auta. Je to také otázka eh, emisí CO2 těchto dodávek my jsme o tom jednali, ale na plenárku se to bohužel nedostalo. Je tu jinak celá řada dobrých myšlenek a mně se líbí váš přístup obecně. Je to otázka toho vyřešit to i z praktického hlediska, například společné cíle pro pravidla technických kontrol, společné pojmy, společné definice. To jsou takové byrokratické záležitosti, které ale mají důležitý účinek a které také umožňují dobře porovnávat eh, věci. Hovořil jste o roli komise koordinátora pro bezpečnost silničního provozu. Já si myslím, že je to dobré, ale je, bylo by dobré dohodnout se, co to bude, jestli to bude interní koordinace v rámci výboru. E, takže to bude se propojovat s příslušnými generálními ředitelstvími pro jednotlivé politiky. To možná bude ještě třeba dovysvětlit, ale bude dobré mít eh, příslušného partnera na evropské úrovni. A ještě mám dva, tři bodíky. Eh, pokud jde o školení, i tady můžeme na evropské úrovni eh, určit určité věci, zejména pro kategorie profes, řidičů profesionálů, pro děti. U dětí mám otázku. Vy to uvádíte věk 14 let. Eh, proč právě toto číslo? Odkud je? Uh, E, já si myslím, že děti jsou děti. A pak ještě pokud jde o vozidla. Já si myslím, že tady bychom se měli soustředit také na nové trendy, elektroauta, ale také inteligentní transportní systémy, e-call a další. Tím se musíme zabývat, ale je to dobrý přístup. Děkuji. Merci, Děkuji vám, pane předsedo. Také já chci poděkovat našemu kolegovi Kochovi za zprávu, za výborné vztahy, které jsme udržovali během těch týdnů přípravy textu a sdílíme s ním jeho pocit frustrace, že tam není možné všechno explicitně vyjádřit. Já se nebudu vracet k tomu, co už bylo řečeno eh, ve věcech, kde souhlasím zejména pokud jde o naši maximální snahu dosáhnout eh, náročného cíle snížit na polovinu, o polovinu počet eh, mrtvých, eh, ale také samozřejmě chceme snížit i počet zraněných při dopravních nehodách. Tato čísla jsou také velice vysoká, i když se liší v různých oblastech EU. Já jsem eh, velmi ráda, že text je velmi přesný, eh, náš kolega velmi přesně formuluje otázky celoživotního vzdělávání, kvalifikace v Evropě, jejíž obyvatelstvo stárne a eh, také je třeba brát jistě v úvahu i mladé mladistvé, ať už hovoříme o 14-letých nebo zvolíme jinou hranici věkovou. Sdílím také chuť ještě důkladněji pracovat v oblasti eh, zlepšování dopravních, tedy silničních infrastruktur. Pak je tady bod, který podle mého názoru si zaslouží buď eh, další prohloubení, a nebo tedy opravdu důležité, náležité rozvedení. A to je eh, otázka harmonizace eh, sankcí i přeshraničně. Hovoří se o harmonizaci silničních pravidel a dopravních značek. Jistě, to je velmi dobrá věc, to je přímo potřebná, ba nezbytná věc, ale není tady nikde hovořeno o tom, že je třeba také harmonizovat sankce za přestupky. Dokud nebude harmonizované trestání za sankce, těžko se nám výrazným způsobem podaří zlepšit Eh, bezpečnost silničního provozu, protože u celé řady eh, řidičů je pocit beztrestnosti, když jezdí v zahraničí. Eh, v prosinci loňského roku bylo vydáno prohlášení ministrů dopravy na zasedání rady, to je dobrá věc, ale bylo by to dobré, kdybych jim to uvedli do zprávy. Stále v otázce harmonizace, což je důležitý bod v EU, myslím si, že je třeba také pracovat a zpráva by to umožňovala, na lepším organizování sjednocení eh, maximálního množství alkoholu v krvi u řidičů. Mezi různými zeměmi existují obrovské rozdíly. Eh, také řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo návykové látky to je také eh, příčina velkého procenta silničních nehod. Tady bychom měli se usilovat eh, o zlepšení a proto by bylo dobré eh, tedy také eh, stanovit určitou hranici eh, mm, obsahu alkoholu v krvi pro řidiče, kteří jsou v jakési zkušební době po nějakém trestu. A myslím si, že je také dobré využívat technologie pro bezpečnost silničního provozu. Bez zesporu to je velmi zajímavé téma a proč například eh, nevyužívat i Galilea někdy v budoucnu pro schromažďování informací a předávání um, do vozidel. To všechno je opravdu velmi nadějné. Trošku méně jsem nadšená eh, takovým tím opatřením asisten, asistovaného ovládání rychlosti. Já se totiž obávám, že by se to mohlo často i porouchat. Dále otázka mm, eh, instalování zařízení, které eh, udává rychlost vozidla a okamžitě ji sděluje řidiči. Ano, takže to je také. Já bych ještě mohla tisíce věcí říci o e, motocyklistech a také o e, nákladních vozech, ale to uvedu v pozměňovacích návrzích. Děkuji. Děkuji, prosím, pan Taylor. Děkuji, pane předsedo. Ano, my také přineseme nebo předáme tedy pozměňovací mm, eh, návrhy. Také bychom chtěli mít si ještě otázku vnějších nákladů, pokud jde o zranění. A tak eh, myslím, že je tady otázka eh, posunu mezi druhy doprav, tedy modální posun. A celá řada věcí zazněla na zasedání stínových zpravodajů s panem Kochem. Já také si velice cením spolupráce, která mezi námi vládla. Když se na to teď podíváme, tak si myslím, že to je opravdu zpráva o bezpečnosti silničního provozu. Já to opakuji. Eh, bezpečnost eh, silničního provozu znamená Eh, být bezpečný na silnici. Není to jenom otázka, kolik lidí zemřelo při nehodách v roce 2009. Eh, pan Koch eh, se ptá, chceme opravdu se tady blížit k nulovým hodnotám? Já se ptám, chceme opravdu přejmout to, že tolik lidí v členských státech eh, umírá? Ano. Já myslím, že potřebujeme mít větší ambici, potřebujeme mít více politické vůle, eh, být tady náročnější, prostě eh, nepřijmout nepřijatelné. Prostě to ho dosáhnout. U nás všude je přece obrovský dopad, strašlivý dopad těchto důsledků eh, silničních nehod. Prosím, velmi intenzivně se do toho eh, pustíme. Chceme to opravdu takto uvést. Tolik a tolik lidí zemřelo po určitém období. Děkuji. Pan Bradborn, čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já velmi eh, sympaticky se dívám na zprávu pana Kocha a musím říci, že že Všichni jsme samozřejmě pro zlepšení bezpečnosti na silnicích, tak jako můžeme všichni říci, že jsme proti, eh, proti zlu, ale otázka zní, jak toho dosáhnout. A tady je právě úloha, jak působit na úrovni EU, jaká opatření tady navrhnout. A já zastávám názor, eh, který má jistě i řada dalších kolegů, že to je otázka, která se primárně týká členských států, či dokonce regionálních a místních orgánů. To není otázka pro EU. Eh, e a proto mi dovolte několik poznámek několika konkrétním bodům, o kterých hovořil pan Koch a uvádí je ve své zprávě. A někteří kolegové už se o nich také zmínili. Celoživotní vzdělávání. Já Řídím eh, vozidlo už 40 let a učím se každý den. Po každé, když si sednu za volant. Já nepotřebuji, aby mě někdo učil, eh, aby mi někdo říkal, že tak a tak často mám znovu složit eh, řidičské zkoušky jak se mi zdá, že to vyplývá ze zprávy. Každý, kdo řídí eh, vozidlo, ví, že se mění pravidla, eh, mění se infrastruktura, mění se situace a nepotřebujeme k tomu mít nějakou regulaci. Všichni si toto uvědomujeme. Další návrh pana Kocha. Já nevím, jestli Eh, to eh, navrhuje, aby to bylo nainstalováno do vozidel, ale uvědomme si, jak eh, jak to je velice náročné. Uvědomme si, jak velice nákladné to je. To je přece daleko více otázka pro pojišťovny, spíše než pro vytváření nových a nových a nových regulací. Hovořme také o dopravních značkách harmonizovaných. Já přesně nevím, co pan Koch má na mysli, když říká harmonizované dopravní značky. Já doufám, že eh, nechcete, aby Spojené království přešlo z mil na kilometry. Eh, a v celém, celé té koncepci harmonizovaných dopravních značek je tady jedna věc, která je problematická a stále znovu a znovu se eh, objevuje. Já hovořím s orgány v mém volebním obvodu a proto si to velice dobře uvědomuji. Je velmi mnoho dopravních značek eh, a řekl bych, že v podstatě to je matoucí pro řidiče, nikoli, že by to řidiči pomáhalo. A to bychom mohli takto brát eh, dále i v jiných oblastech. Hovoříme Eh, například o možnosti vytvoření koordinátora EU, ale co by to bylo jiného než byrokrat? Co by to vlastně, eh, vlastně čemu by byl využíván? Ke schromažďování údajů? To by bylo ještě více byrokracie a více nákladů a to právě v době, kdy většina nebo všechny členské státy musí naopak škrtat ve svých výdajích. A my naopak hovoříme o tom, že bychom vydávali další a další peníze na evropské eh, úrovni. Dále pan Koch hovoří o určitém zařízení, které by regulovalo rychlost. Co to přesně myslí? Nějaký omezovač rychlosti? Já bych rozhodně nehlasoval eh, o něčem, co by na soukromém vozidle bylo takovým omezovačem rychlosti. Eh, to je přece na členském státě, aby si toto stanovil, pokud chce, u nákladních vozidel. Dále, Galileo. Eh, to je opravdu také složitá otázka, se kterou já rozhodně nemohu souhlasit. A já už končím, pane předsedo. Eh, Toto je opravdu eh, promarněná příležitost. Tady slečná kolegyně eh, hovořila o jedné věci a jednu věc řekla dobře, když řekla, že se musíme podívat na vymáhání sankcí přeshraničně i u těch menších přestupků. A já si vzpomínám, že jsem také na Eh, minulém zasedání, na jednom z minulých zasedání, řekl, že velice souhlasím s vymáháním sankcí přeshraničně, ale u těch eh, závažných činů, nikoli u eh, velmi malých prohřešků. Já tedy chci říci, že v, u takovéto zprávy, pane předsedo, potřebujeme apel na menší regulaci e, naopak. A, pane předsedo, já myslím, že je také třeba eh, snad uvítat můj návrh, neboť by to zkrátilo celý text, bych vyškrtal celou řadu odstavců. Děkuji. Děkuji, pane Bradborne. A no, to mě nepřekvapilo z vaší strany tyto návrhy a dávám slovo další paní kolegyně. Děkuji vám, pane předsedové, vám děkuji. Děkuji vám za zprávu. Umím si představit, že výběr toho, co je zvláště důležité, to bychom měli vzít a možná, že to, co tak důležité není, tak to bychom měli vynechat. To je obrovsky těžké rozhodování. Avšak přesto musím souhlasit se svým předřečníkem, tedy co by měl dělat ten koordinátor. To je třeba říci, tak aby to bylo efektivní. Zda můžete něčeho dosáhnout. Vůbec. A to by byl, a to je skutečně, to by byl úkol pro koordinátora, tedy lépe koordinovat eh, evropskou silniční strategii, bezpečnost na silnicích. Mimo jiné se to týká, dejme tomu, různých značek dopravních, eh, tedy informace o nájezdech na dálnici, to je v různých zemích, v zemích různý, a Možná, že to není až tak téma bezpečnosti, je to drobnost, ale přesto tato harmonizace dopravního značení v Evropě, to je důležitá otázka. Jde o to, že silniční předpisy v Evropě nejsou harmonizovány. A to je oblast, kde bychom mohli přispět k tomu, aby se to zlepšilo. Například taková, je to oblast nejrůznějších, z eh, nejrůznějších standardů v oblasti security area. Tady je třeba skutečně podívat se na to, aby kontroly, se, aby kontroly byly posíleny. A to by mohla být úloha našeho koordinátora. Bohužel dnes je situace taková, že eh, každý začne agovat tehdy pouze, když ho to pálí v jeho peněžence. Ale Domnívám se, že další kontrola po celé Evropě může být prováděna pouze na regionální úrovni a to by byla tedy cesta, která by měla smysl. A to by také mělo být jádrem té zprávy. Děkuji vám. Thank you, Mr. Ba. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedající. I já bych chtěl poděkovat paní, panu, kolegyně, Koch, panu kolegu Kochovi za jeho zprávu. Tedy líbí se mi ten holistický přístup, který uplatňuje. Jak už bylo řečeno, máme co dočinění s dvojím, s, dvojím, s dvojím směrem, totiž existují rozdíly v různých státech a jsou tam také rozdílné právní situace. Já sám přicházím z malé země a proto mohou koukat přes hranice do různých jiných zemí a vždy znovu a znovu vidím, že sice existuje rozmanitost nejenom co se týče dopravního značení, nýbrž také v dalších věcech, jako například označení staveb na silnici a podobně. Tady jsou obrovské rozdíly a ty zvládnout nebude až tak snadné. Další otázka je přiměřenost. Já se domnívám, že mezi předpisy a zákony a na druhé straně svobodou mobility, což je také důležitá věc, tak tam je třeba nacházet řešení. Ne pro všechny věci je třeba mít zákony. Avšak ale pokud se to týká nás samotných, v takovém případě už pro takový, eh, takové porozumění nem, nemáme. Co se týče té vize zero, tedy té tedy nulové hodnoty úmrtí na silnicích. Tady s tím souhlasím, ale sami jsme si tady zabudovali určitý rozpor, Pro pokud hovoříme o mladých lidech nebo o dětech a hovoříme, tam vyžadujeme 60%, zatímco u těžce zraněných vyžadujeme snížení 40%, tedy pokud začneme pracovat s těmito procenty a diskutovat o nich, tak v takovém případě je to v rozporu s vizí nula. Zvláště bych se chtěl vyslovit pro to celoživotní vzdělávání. Domnívám se totiž, že pro každé, protože každý z nás je přesvědčen o tom, že je dobrým řidičem. A já bych nechtěl být neustále poučován. Avšak přesto se domnívám, že je důležité, aby především profesní řidiči byli vystaveni takovémuto působení vzdělávání a to je důležitý faktor. Je to důležitý faktor také pro zlepšení bezpečnosti na silnicích. Domnívám se, že dříve nebo později budeme konfrontováni s tím, že v tuto chvíli pan Koch předložil návrh na vytvoření určitého sledovacího místa a na vytvoření funkce evropského koordinátora. Já se domnívám, že dříve nebo později se tomu nevyhneme, abychom měli Evropskou agenturu pro bezpečnost na silnicích. A do té budou involvované také sociální pomítky. Já vím, že to samo v sobě obsahuje rozpor, ale přesto je to důležité. Děkuji vám za pozornost. Yeah. Děkuji, pan groš. Eh, děkuji vám, pane předsedající. Chtěl bych poděkovat panu Kochovi. Stručně bych řekl takto. Eh, některé, některé představy, které můžeme rozvat, už máme. A jsou to věci, které přispívají k bezpečnosti. Eh, na, mám na mysli například vzdělávání, otázka řidičských průkazů, tedy všechno toto je spojeno s otázkou bezpečnosti a pro mě úplně tím nejzákladnějším principem toho, co máme upraveno na evropské úrovni, tak když se na to podíváme podrobně, tak bychom se měli podívat, jakým způsobem se to realizuje, jak se to kontroluje a jakým způsobem to půjde dál. A tím se dostávám právě k otázce kontrol. Ty prostředky, který každý region, která obec, každé město a také každá země vydala, tak to je, tak to nejdůležitější, ten nejdůležitější prostředek je právě kontrola, protože můžeme mít tisíce značek, ale vůbec ničemu to nepomůže, pokud tam nebudou kontroly. Ty, Často jsme hovořili o kontrolách. Je třeba zvýšit kvantitu a také by u těchto, kontrola, u těchto kontrol také by, mělo být, by měla být provedena harmonizace sankcí. Já se domnívám, že není nic strašnějšího, než když se necháme měřit. A tady jsme právě u toho velice citlivého filmu. Pane kolegy, to, nemá, to vůbec nesouvisí s tím, zda, máme 8, zda chceme 80 mrtvých nebo ne. Nejbrž zde jich budeme mít o tolik méně opa, o a každou oběť, která nenastane, tak kvůli každé z nich, kvůli každému životu stojí za to diskutovat tak jako lékaři bojují o život každého jednotlivce, tak i my bychom měli bojovat o život každého jednotlivce a nikoli hrát si se slovy, že teda chceme 18 tisíc mrtvých nebo nechceme. Protože Tady bychom měli ukázat efektivitu a nedělat z toho politikaření a měli bychom všichni tahnout jeden provoz. A pak tady mám ještě jeden bod a tady jsem naprosto stoprocentně eh, srozuměn s tím, co bylo řečeno. Nesmíme zapomínat na jednu věc a nestrácet to ze zřetele. A sice v politice odpovědnost, nemůžeme nahradit odpovědnost účastníků provozu. To znamená, daleko více musíme poukazovat na, na, se, samo, na odpovědnost jednotlivců. A to platí jak pro celou Unii, tak i pro jednotlivé země. Neboť rychlost, alkohol a infrastruktura, to jsou tři důvody, respektive tři aspekty, které vedou k těžkým nehodám. A pokud tady nic Evropská unie nebo státy nepodniknou, tak v takovém případě skončí diskuze a řekneme, řekneme, že je to pouze odpovědnost jiných. Ale to je naše odpovědnost. Jestliže zítra někdo z 30% bude za, nebo promile bude za, na, za volantem, tak v takovém případě je třeba přijmout příslušná opatření. To znamená, že i vlastní odpovědnost musí být zahrnuta do této věci, nebo od, toho, od vlastní odpovědnosti není od, osvobozen žádný občan. Děkuji, pan Higgins. Děkuji, pane předsedo. Také já bych se chtěl připojit k dalším a poděkovat panu Kochovi za jeho skvělou zprávu. Několik bodů mám k odstavci 20, který apeluje, eh, aby eh, tady se věnovala eh, větší pozornost otázky vzdělávání řidičů. Já myslím, že je také otázka zlepšování technologií. Eh, například eh, eh, když nemáte zapnutý bezpečnostní pás, nějaký, nějaké varovné znamení a tak podobně, aby se využívalo více technologických možností, například testy při řidičských zkouškách, které se používá, při kterých se používají nejrůznější výpočetní technologie, jsou také zdrojem celé řady problémů. Dále, otázka vymáhání, přeshraniční vymáhání sankcí a trestů, pokud. Eh, tady pan kolega Bradborn hovořil o tom, že to jsou ty menší prohřešky. No, já myslím, že Eh, například ehm, vy bydlíte na takovémto malém ostrovu, pane Simpsone, pane Bradburne, a nemáte problémy, ale lidé, občané z Irska jezdí na severního Irska a tam narážejí na obrovské přeshraniční problémy a to velmi často. Dále Finsko, Německo a Irland. Irsko mají vizuální testy, eh, aby se Eh, prokázalo, že eh, vaš, váš zrak je dostatečný, eh, musíte mít potvrzení, že byl váš zrak přeskoumán. Dále, jednu věc řekl pan Bradborn, se kterou souhlasím. Jsou tady některé základní svobody, o kterých hovoří Maastrichtská smlouva již od roku 1993, a to je volný pohyb osob, zboží a tak dále. My přece máme jednu Evropskou unii a bezesporu 27 různých souborů pravidel je opravdu příliš různorodá eh, situace, která brání takovému svobodnému, volnému eh, pohybu. Tady by skutečně bylo eh, dobré, aby platila podobná či stejná pravidla mezi jednotlivými zeměmi. A konečně otázka rychlosti. Ano, společný evropský řidičský průkaz. To by byl velký krok vpřed. Děkuji, pan, Uči, pan Učias. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Jenom krátká připomínka. Také já chci pogratulovat panu Kochovi k této velmi podrobné a výborné zprávě, jejímu návrhu. Nicméně mám tu ještě jednu připomínku. Natalie Kinsberg už eh, to velmi pod, výstižně přednesla. Jde o to, že máme celou řadu různých aspektů, které je třeba zohlednit, pokud je o počet obětí, pokud jde o aglomerační oblasti, výskyt provozu, hustota provozu, ale myslím si, že na jednu věc se zapomíná. Celá řada nehod se stává o víkendu. A možná, že bychom k tomu měli přihlédnout tak, aby v národních politikách se dbalo i na uh, víkendy, kdy jezdí celá řada mladých lidí autem a myslím si, že to tu zatím nezaznělo. Pan Bradborn mě přiměl k jedné věci. My bychom mohli předložit i pozměňovací návrh v tom smyslu, aby se silniční doprava harmonizovala eh, v Evropě jako takové. Někteří jezdí vlevo, jiní vpravo. Můžeme udělat. To by byla jedna možnost, eh, abychom eh, Spojené království posunuli více doleva. Well, it's an interesting... Ano, to je velmi zajímavé. Já jsem vždycky říkala, měli bychom uh, udělat to, co dělají Belgičani, dostat se do prostřed, měli bychom jezdit prostředkem. Prosím, další. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych se také chtěla samozřejmě připojit k blahopřání eh, k této zajímavé zprávě a opravdu velmi podrobné, kterou předložil pan Koch. Já mám tři konkrétní připomínky. Eh, už několik předřečníků zmínilo odstavec 20, kde se mluví o tom celoživotním vzdělávání a výuce řidičů. Vy tam zmiňujete konkrétně takové zaměření do oblasti jako bezpečnostní pásy a podobně. Já bych se zde možná pokusila dát ke zvážení, eh, zda by kromě těchto eh, opatření nebylo vhodné doplnit i kvalitnější výuku eh, samotné jízdy v nestandardních podmínkách, v náročných podmínkách, hm, na náledí a podobně. Tam si myslím, že tu svoji roli určitě hrají hm, vznikající centra bezpečné jízdy. To si myslím, že by bylo velmi, velmi užitečné ta druhá poznámka je, eh, se týká v podstatě téhož, ale na takové celospolečenské úrovni, eh, protože si myslím, že ta společenská tolerance rizikového chování je nepřiměřeně vysoká. A tady si myslím, že je důležité navázat na místní partnerství. Vy ve své zprávě také zmiňujete Evropskou chartu bezpečnosti silničního provozu, eh, ale myslím si, že to je platforma, na které se dá určitě ještě pracovat dál. A to třetí tam bych ehm, možná kladla trošku větší důraz eh, při, tom, při té zmínce eh, o zranitelných eh, účastnících silničního provozu. Jsou tam vyjmenováni tedy motocyklisté a děti. Já se velmi přimlouvám za zaměře, na zaměření na seniory, protože v souvislosti se stárnoucí populací to bude ehm, opravdu velký problém, který nás čeká. Děkuji. Ano, děkuji. Další kolegyně. Eh, děkuji, děkuji mnohokrát. Já se omlouvám, že jsem tady nebyla po celou dobu, ale měli jsme tady určité jiné povinnosti. Já bych tě chtěla reagovat na zprávu pana Kocha. Chci mu poděkovat za jeho velké nadšení pro eh, toto téma a za obrovské nasazení při zpracování této eh, zprávy. Velice eh, rádi s ním spolupracujeme. Také já souhlasím s tím, že by bylo dobré vložit skupinu starších osob a také ji tam uvést. Ano, to jsou velmi zranitelní občané. A oni jsou zranitelní i jako řidiči a jsou samozřejmě velmi zranitelní viditelní jako chodci. Eh, má to možná na ně ještě větší dopady, když dojde k nějaké nehodě z hlediska zdravotních eh, dopadů či zranění a podobně. Ano, určitě je dobré je tam také zařadit. Dále bych chtěla říci, že téma, které je spojeno eh, s motocykly, ano, já myslím, že to je další skupina, která je také velmi často obětí dopravních nehod. Téma motocyklu je také určité polemické téma. Eh, otázka svícení eh, na silnicích. Eh, to má také určité dopady na řidiče motocyklů. I tady bychom měli velice mít na paměti tuto skupinu řidičů. Pokud je o omezení rychlosti, s velkým zájmem sleduji to, že pan Koch tady hovoří o této otázce. Myslím, že bychom měli eh, nechat alespoň tu eh, možnost eh, evropského stanovení limitu rychlosti. Dále otázka paliv, pohoných hmot a dále otázka omezovačů rychlosti, jakožto velmi zajímavá e, možnost, která si zaslouží další diskusy. Také e, si myslím, že by bylo dobré dále sledovat, jak vypadá otázka elektrických vozidel a jejich bezpečnosti. Bylo by dobré, kdyby pan Koch zaštítil také tento požadavek. Měli bychom ještě hovořit i o tom, že je třeba eh, dále sledovat, co se děje s dopravními značkami, protože skutečně to je oblast, která je tak velice různorodá, rozmanitá, že to může být často i matoucí. Chtěli bychom, aby eh, také světelné různá znamení byla interoperabilní, aby komunikovali s vozidly a to by byla také velice zajímavá možnost. A konečně poslední poznámka. Chci připomenout, že bezpečnost na silnicích ve městech, tedy na ulicích ve městech, je velice důležitým bodem a to bychom v této zprávě měli asi také náležitě zdůraznit. Děkuji. Děkuji a konečně já sám bych si také dovolil pár poznámek. Eh, já se eh, pan Fidanza už odešel, ale pan Kančen tady ještě je. Já chci tedy připomenout, že také opravdu si vzpomínám eh, v Římě na jeden zážitek policista uprostřed silnice, který řídil, řídil dopravu uprostřed s velkou gestikulací. Vzpomínám si na to jako na nezapomenutelný zážitek. Důvod, proč to připomínám, je, že vlastně co my se tady snažíme? My se snažíme některé aspekty řízení vozidel regulovat. A velká většina řidičů si myslí, že jsou skvělí řidiči, že jsou vynikající řidiči, ale skutečnost je taková, že drtivá většina z nich jsou špatní řidiči. A asi Eh, prostě ve Spojeném království eh, absolvujete řidičský průkaz v 17, ve většině jiných eh, zemí v 18. No a dotěvá většina lidí si myslí, že od těch 17 či 18 let, co získají řidičský průkaz, od té doby celých dalších 60 let, co ještě řídí, jsou vynikající a jsou stále lepší a lepší. Ona ve skutečnosti se člověk spíš zhoršuje takže 17-letý, který právě eh, získal řidičský eh, eh, průkaz, jede 50 mílovou rychlostí za hodinu a narazí dozadu do vozidla 70-letého řidiče, který jede 10 mílovou rychlostí za hodinu. A to je prostě takový symbol. Tato nehoda je symbol chování řidičů. A já myslím, že tady je skutečně až politicky nepřijatelné v uvozovkách zaútočit na řidiče. To je ten problém. Politici se bojí cokoliv eh, proti řidičům udělat, proti těm soukromým řidičům soukromých eh, vozidel. A já myslím, že Ehm, e, soukromý řidič soukromého vozidla je velice často e, smrtelně nebezpečný sám sobě i celé řadě jiným. To je jako kdybyste dali kulomet do rukou 17-letého e, mladíka, který má pak pocit naprosté nezranitelnosti. Když lidé složí řidičskou zkoušku v 17 letech a pak si hned sednou, vyrazí plnou rychlostí a zabijou řadu lidí, Eh, já myslím, že ty priority máme někde nějak špatně definované. Eh, řada eh, lidí říká, ne, nedotýkejte se řidičů, myslete na práva řidičů. A já říkám naopak, myslete na práva těch obětí dopravních nehod, na to, že někdo prostě telefonoval mobilním telefonem za volantem a jen kvůli tomu se nevěnoval řízení a někoho zabil. Eh, nebo velice vážně zranil. To všechno jsou velmi důležité věci. Teď otázka eh, technologie. No, já myslím, že prostě by bylo ideální, kdyby když si řidič nezapne bezpečnostní pás, prostě nešlo vozidlo vůbec nastartovat. Takové technologie by byly velice zajímavé. Prostě někdo není ani tak eh, dost moudrý, aby si dal řadicí páku na neutrál, když pouští spojku nastartované má vozidlo. Takže dále otázka přeshraničního vymáhání trestů. Ano, mě velice zajímalo, co jste řekl, Filipe, protože to je velmi zajímavé, co říká Spojené eh, království, co řeklo minulý týden, eh, protože jestli tady bude opt-in nebo opt-out eh, Spojeného království u těchto otázek, Přece by tady mělo být opt-in jednoznačně. To by vůbec ani se o tom nemělo diskutovat. Dále eh, otázka silničních eh, služeb. <clears throat> Ve spojených, eh, Spojeném království za chvíli budete potřebovat čtyřkolku, abyste vůbec jeli i nějakým městem, protože tam bude ta situace tak složitá. Přece služby na silnicích, údržba silnic, to je přece také důležitá součást bezpečnosti silniční dopravy. <clears throat> Otázka nákladních eh, eh, vozidel. Ano, eh, skutečně, co to všechno stojí z hlediska hospodářského dopadu, když jezdí poruchová mm, nákladní vozidla, která jsou také smrtelným nebezpečím. To všechno by také mělo být eh, velice jasné. Já tady zním jako velký odpůrce automobilového, eh, automobilové dopravy, ale ono to tak není. Já jsem spíš odpůrce všech těchto špatných dopadů. Dávám slovo komisi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, co já vlastně teď mohu říci po tom všem, co jsem tady vyslechla. Především bych chtěla poděkovat panu Kochovi za vynikající zprávu. A chci říci, že komise vyjadřuje velkou podporu všem těmto eh, bodům, tak jak to vyjádřila ve svých dokumentech o bezpečnosti silniční dopravě v různých akčních plánech. Je tady eh, samozřejmě eh, Eh, všechno toto je plně vyjádřeno v návrhu zprávy, která je předložena. Otázka sdílené odpovědnosti. Komise je tady velice ráda, že zpravodaj eh, neapeluje pouze na komisi, ale apeluje také na členské státy a na automobilový průmysl, aby, aby jednali v této oblasti. Eh, zpravodaj také říká, že je bezpečnost na silnicích velice důležitá pro občany. Ano, důležitost politiky bezpečnosti silniční dopravy je velice důležitá pro všechny občany Evropské unie. My souhlasíme se zpravodajem, že integrovaná bezpečnost na silniční dopravě, která by se eh, projevovala i v jiných politikách, je velice důležitá. Bezpečnost silniční dopravy je důležitým tématem. A to se projevuje také v technologickém pokroku a v dalších oblastech, eh, včetně elektrických vozidel a mm, je to klíčová otázka, otázka dobrých postupů, eh, guidelines, to všechno také si zaslouží další eh, zohlednění a rozšíření po Evropě. Já mám také některé náměty. Ano, pracujme společně, pracujme na té vizi nula a budeme i dále eh, pracovat eh, na akčním programu bezpečnosti silniční eh, dopravy, na cestovním plánu v této oblasti. Dále, váš návrh v roce 2012 zřídit koordinátora EU pro tyto oblasti. Především je třeba definovat úlohu takového koordinátora i jeho status. Komise je připravena váš návrh, pane zpravodaji, dále promýšlet a analyzovat. Konkrétně specifické cíle, například eh, snížit o 60% počet zabít dětí a tak dále. Ano, tady bychom asi těžko a problematicky stanovovali specifické cíle. Někdo to tady už řekl. Eh, to je vlastně v rozporu s tou vizí nula, stanovovat si takováto čísla. Eh, chceme postupovat eh, prostřednictvím dalších politik a dobrých eh, osvědčených postupů. Dále otázka harmonizace dopravních značek a pravidel silničního provozu na evropské úrovni. Ano, stejně tak jako harmonizace omezení rychlostí. To je velmi dobrý nápad, ale asi bude velmi obtížné tady dosáhnout konsensu. Otázka harmonizace dopravních značek, to je otázka Eh, o které se jedná i na mezinárodní eh, úrovni, nejen na úrovni EU. Na závěr bych chtěla říci, že cílem komise eh, do roku 2020. Cíl komise je velice ambiciozní a myslím, že společnou prací se nám podaří dosílit lepší bezpečnosti na našich silnicích pro všechny evropské občany. Děkuji, pane předsedo, a děkuji ještě jednou panu zpravodaji. Děkuji. Dítře, chceš se ještě vrátit k některým bodům? Stunde oder wie viel? Äh, eh, Ke kolika? No tady děkuji velmi. Eh, přes mnozí dezít řekli, se zmíněné o téma koordinátory. Já jsem ve svém výkladu také řekl, že téma bezpečnosti na silnici se týká všech politik komise a všude se to musí projevovat v sociálních otázkách, v otázkách ekonomických, dokonce v kultuře, v zemědělství. A právě ta koordinovaná, ten koordinovaný přístup, protože se to bude projevovat skutečně všude, tak k tomu by byl v rámci Evropské komise koordinátor dobrý, podle mého názoru. A kromě toho bychom také měli vytvářet národní plány a pro bezpečnost silnicích a to, tyto koordinovat a k tomu je také bylo zapotřebí osoby, která to bude koordinovat. E, tedy chci se těmito věcmi zabývat tak, abychom tyto věci vytvořili. Tedy kontroly, pojmy, data, harmonizace a z toho vyvírající nejrůznější efekty. Tady naprosto s vámi souhlasím. To je věc, kterou, kterou dosáhneme. A proč děti od 14 let? To byla další otázka. Starší už dostávají řidičák, už jsou samostatné, to znamená, to znamená těch 14, to jsou ty, které já považuji za děti, které jim je, kterým je zapotřebí určité ochrany, chodí do školy a tak dále. Proto jsem prostě použil tento věk. Pan Krisbeck a další hovořili o celoživotním vzdělávání. Já se domnívám, že je to důležité. Eh, pan Bittenbauer už je teďka pryč, ale já bych řekl 10 otázek týkajících se aktuálních předpisů a tvrdím, že 90 můžete zodpovědět správně pouze náhodou. Že pan, já, ten pan kolega říkal, já nevím, kolik let už má řidičák a že se neustále vzdělává znovu a znovu, když, je, když pozdě jezdí po silnicích. Tomu nevěřím. Potom ten Gospod enforcement, to znamená sankce i přes hranice, proti tomu nic nezanamítnou přímo, nebo naopak, které musíme postoupit dál protože to jsou věci, které už byly těžké v minulosti, když jsme se tím zabavovali, ale musíme v tom, poku, po, musíme v tom postupovat dál. Dále harmonizace dopravního značení. Samozřejmě eh, nechci mít žádné texty ve vysvětlivkách, tak aby tomu bylo vůbec rozumět. A nebo informace, dejme tomu na přechodech železničních, které jsou zcela různé. Tedy znač dále Eh, dále značení, které v reálném čase ukazuje, jaký je stav silnic. A co se týče Galilea, tak tam také není nic, co by se dal namítnout. Myslím, že jsem velice zřetelně řekl, že do roku 2020 se domnívám, že ta vize zero není proveditelná a nechci slibovat svým voličům a chci svým voličům slibovat pouze to, co je možné dokázat. Eh, proto ta vize zero jde až za rok 2020, ale do roku 2020 chceme udělat první krok, totiž snížení eh, usmrcených o polovinu a snížení zraněných a tak dále a především dětí. Já se domnívám, že to jsou věci, které už jsou v pořádku, byť ten či onen v diskusi v tom viděl rozpor. Já zde žádný rozpor nevidím. Tedy vize zero, to jde za rok 2020, ale dosažete na to to bude tedy až později. Pan Bach hovořil o, rů, o harmonizaci různých právních základů. S tím nemohu než souhlasit. E, o tom rozporu jsem už se byl zmínil. Tedy e, souvisí to také s dalšími představami, o kterých jsem hovořil. Odpovědnost jednotlivce, to je jasná věc, pane Groši, jsem tak, to jsem také rozpracoval. Skutečně jde o odpovědnost každého účastníka silničního provozu a to musíme dále podporovat, zde musíme více senzibilizovat a opět provádět kampaně tak, aby ta promluvila ke každému, tak aby si každý byl vědom své povinnosti, neboť ne každý si její vědom. Každý z nás svá práva, chce mít práva, ale povinnosti, které má jako účastník silničního provozu, také týkající se toho, zda je bez zda je zdravý, nemocný, zda je problém alkohol nebo ne, to je otázka svědomí, podle mého názoru. Zajisté je třeba to regulovat, ale především tady také musíme eh, oslovovat odpovědnost a vědomí každého, protože ne vše lze kontrolovat. Potom eh, dále větší pozornost motorkám. To samozřejmě je rozumná věc. Vy jste nebyl na začátku, když jsem se o tom byl krátce zmínil a proto vám děkuji za ten doplněk a ten rád do zprávy zapracuji. Dále signální zařízení, harmonizace semaforů, tedy chráněné přechody pro chodce a tak dále. E, to už, tedy v každé zemi je toto upraveno jiným způsobem máme, dejme tomu, přednost pro chodce na přechodu, ať už je tam semafor nebo ne. Tedy, abychom zde měli jednotná, jednotný systém, to by bylo velice rozumné. Pane Simsne, stejně tak dále přihlížet k motorkářům, to je jasná věc, potom sil, výstavba silnic a, a silniční služby. To se domnívám je velice důležitá věc. Tady je třeba něco udělat, protože příčina velice často je způsobena poškozením silnici. Vidíme to vždy například po zimě, jakým způsobem silnice utrpěly a pokud to jediné, co může udělat veřejný rozpočet, je ome, značka s omezením rychlosti, tak pokud se ani to je tomu věnujeme pozornost, tak v takovém případě silniční provoz je ve své bezpečnosti velice ohrožen a tady je třeba něco udělat. Inspekce na ulicích, tady s vámi souhlasím naprosto. Děkuji vám. Děkuji, pane Kocho. 14. března a v květnu jsou pozměňovací návrhy, v květnu budeme hlasovat ve výboru a v červnu na plenárce. 14. března, opakuji, 14. března termín pro pozněvací návrhy. Ano, dívám se do sálu, není kdo nic nenamítá, takže děkuji, děkuji všem za účast na dnešním zasedání a za pět minut začne schůze koordinátorů. Děkuji.